Dobré ráno, dámy a pánové, rád bych začal. Obvykle začínáme eh, se zpravodaji a to je teď můj problém. Co dělat? K tomu dalšímu bodu tu také žádný zpravodaj není. Nemohl by někdo zatelefonovat? Chtěl bych vás přivítat, dámy a pánové, a popřát vám krásné dobré ráno. Dnes eh, máme opět velice bohatý program s celou řadou důležitých bodů, které musíme projednat. A eh, do deseti hodin, kdy se bude konat hlasování, se musíme zhostit dvou důležitých úkolů. Rád bych začal tím prvním bodem pořadu jednání, a dal slovo paní zpravodajce. Je to Romana Joran Cizlík. Prosím, začněte, máte slovo. Um, Herbert. Děkuji vám. Jak všichni víte, eh, vážení kolegové, Evropská komise v roce 2010 předložila návrh směrnice o zprávě eh, použitého radioaktivního odpadu, zvařeným pravým radioaktivním od, odpadem. To navazuje na předchozí eh, návrhy komise z roku 2003, kdy komise předlážela, předkládala návrhy týkající se jaderné bezpečnosti a nakládání s radioaktivním odpadem. To byl takzvaný v té době zvaný jaderný balíček, který ale byl odmítnut před přijetím. Potom eh, se to znovu předložilo, diskutovalo se o tom eh, v předchozím volebním období parlamentu a dnes tedy máme před sebou návrh této směrnice o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Pojďme se ještě vrátit k tomu, proč v roce 2003 byl ten tehdejší jaderný balíček zamítnut. Podle názoru mnohých dostatečně nezohledňoval princip subsidiarity. A kromě toho panovaly rozdílné názory eh, na to, jakým způsobem by se mělo investovat do infrastruktury. A některé z těch požadavků eh, byly pravděpodobně příliš přísné. Proto ten návrh nebyl obecně akceptován. A to také proto, že zaváděl velmi přísné termíny pro likvidaci zařízení na ukládání jaderného paliva. Například to konečná lhůta byl rok 2018, což by se tehdy nepodařilo dosáhnout ani v nejvyspělejší zemi, což bylo Finsko. Dále tam byl zaveden velmi přísný inspekční režim. Ten zasahoval do pravomocí eh, národních dohledových orgánů a členské státy měly pocit, že tady jde o porušení eh, principu subsidiarity. Příprava přijetí toho balíčku také nebyla úplně nejlepší, ale teď se situace velmi výrazně zlepšila. Já si myslím, že celé projednávání potvrdilo, že směrnice o nakládání s jaderným eh, odpadem je potřebná. To bylo potvrzeno na jednání mnoha eh, for a pracovních skupin. Tolik si myslím, že začíná na úvod a teď mi dovolte, abych řekla něco o pracovní eh, metodě. Asi víte, že návrh této směrnice vyplývá ze smlouvy Euratom. A jako takový musí projít eh, konsultačním postupem. Znamená to, že parlament má poradní hlas já ale navrhuji, abychom připravili zprávu s pozměňovacími návrhy, tak jako kdybychom hovořili o legislativním nástroji. A byla bych ráda, kdybychom 31. března mohli prodiskutovat návrh zprávy. Včera jsem se setkala se stínovými zpravodaji. Eh, předložila jsem jim tento časový harmonogram a předpokládám, že v červnu by se o tom mohlo hlasovat na plenárním zasedání. Maďarské předsednictví nicméně požádalo, jestli by nešlo nějakým způsobem urychlit projednání. A sice proto, že chtějí eh, přijímání legislativy dotáhnout dokonce během svého předsednictví. Já si uvědomuji, že budu muset eh, se ještě zeptat stínových zpravodajů a pana Royla, jestli by nebylo možné hlasování na výboru ITRE přesunout na 9. května, čímž bychom umožnili hlasování na plenárním zasedání v červnu. Znamenalo by to ale ještě svolat jedno dodatečné zasedání výboru ITRE. Možná, že by stálo za to si chvíli počkat, než o tom rozhodneme abychom zjistili, eh, jaké jsou názory na našem výboru, abychom si mohli vyjasnit, kolik času vlastně budeme potřebovat na konzultace s radou. Podle mě, ale když eh, budeme pracovat efektivně, tak eh, by se nám mělo podařit to datum přijetí přiblížit. Žádné slyšení k tomu nebude, protože slyšení už se konalo v prosinci. A teď mi dovolte, abych řekl několik slov o samotné směrnice. Cíle směrnice jsou tři. Jde hlavně o to, aby členské státy přijaly legislativu na nakládání s vyhořelým jaderným palivem a odpadem. Potom jde o to, že všechny náklady na tyto činnosti by eh, měly být hrazeny těmi kdo vytváří odpad a potom je tady možnost intervence V případě chybného přijetí legislativního nástroje. Potom jde o zajištění řádné hospodářské soutěže na trhu s energiemi a tak, aby znečišťovatel, tedy ten, kdo produkuje jaderný odpad, zajistil také dostatek finančních prostředků během využívání těchto zdrojů na jejich pozdější likvidaci. A potom jde o to, aby náklady na likvidaci byly zahrnuty do ceny konečného výrobku nebo konečné služby, což v tomto případě elektřina, která se prodává na volném trhu. Tím bude zatížena cena elektřiny, ale zároveň tím zajistíme také rovnou hospodářskou soutěž mezi různými způsoby výroby eh, elektřiny. Potom jsou tady navržena opatření na zajištění komunikace a výměny informací a komise by měla mít nějakou možnost kontroly, že všechny ty procesy jsou Eh, adekvátní a přiměřené a jsou v souladu se směrnicí, takže podávání zpráv bude v tomto smyslu eh, povinností a komise bude mít možnost eh, neustále kontrolovat, jakým způsobem členské státy zajišťují soulad se směrnicí. Směrnice pokrývá veškeré vyhořelé palivo a radioaktivní odpad v civilním použití to je přístup, který by se měl vyhnout zasahování do vojenských záležitostí a také bychom se měli vyhnout duplikaci nebo překrývání eh, s působností jiných směrnic, například eh, aby nedošlo k směšování s jaderným horním odpadem nebo těžebním odpadem. A nyní mi dovolte, abych byla o něco konkrétnější. V této směrnici se zavádějí také příslušné regulatorní orgány. Definují se povinnosti eh, jednotlivých aktérů, jsou to držitele licencí. Dále se tady stanovuje požadavek školení příslušných pracovníků Dále jsou tady požadavky na transparentnost. Směrnice vyžaduje, aby každý členský stát měl národní program a e, stanovuje se tady obsah takového programu. Potom e, je tady takzvané bezpečnostní e, hodnocení. A potom je tady stanoven také požadavek dostatečných, zajištění dostatečných finančních zdrojů. Podle eh, mého předběžného hodnocení je velmi eh, Potřebné, abychom podobnou směrnici měli, teď byste ho měli na první dispozici, myslím, že ten návrh je velmi dobrý, myslím, že mm, se odvíjí od toho, co je v tomto okamžiku možné ale samozřejmě v budoucnosti bych byla radši, aby v některých aspektech byla směrnice přísnější. A na některých místech mám pocit, že ty požadavky jsou eh, příliš eh, přísné. Chtěla bych navrhnout také několik dodatečných definicí, které v tom návrhu chybí. Jsou to to například schválované vypouštění do prostředí nebo uvolňování do prostředí, samotná definice radioaktivního odpadu. Tady, budou, eh, tady bude potřeba to doplnit, včetně pojmu návratnosti procesu a dále potřeba upravit oblast eh, lidských zdrojů a jejich vzdělávání. Není tady žádný zvláštní požadavek týkající se vědy a výzkumu. Hovoří se tady pouze o zajištění dostatečné odborné znalosti těch zaměstnanců, kteří mají na starosti nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Nicméně tady není nic řečeno o monitorování. Text taky není úplně dokonale vyvážený, takže možná některé části se budou muset přeformulovat. Některé části by možná měly spadat do působnosti jiných směrnic, týkající se například jaderné bezpečnosti. A myslím, že ve světle všeho, co jsem říkala, bychom měli být realističtí, neměli bychom do toho promítat eh, veškerá naše přání a očekávání. Měli bychom přijmout to, co je akceptovatelné a realistické v tomto okamžiku. A nyní mi dovolte pár slov o transparentnosti. Komise přemýšlela o tom, jak zapojit veřejnost Otázka ale je, jestli by to mělo znamenat něco více. Myslím, že bychom měli se snažit o zavedení definice konsultací s veřejností ve světle Orhuské úmluvy, nebo tak, jak je to i stanoveno Orhuskou úmluvou. Podle mě to není úplně jasně stanoveno v současném textu. Dále se potom v této směrnici hovoří o možnosti uzavírání dohod mezi členskými státy. A já si myslím, že bychom měli diskutovat také o tom, co se stane v případě takových dohod. Takové dohody již existují. Neměli bychom eh, předstírat, že neexistují. Některé regionální iniciativy eh, se také navrhují a my bychom se měli zamyslet nad tím, jaký rámec jim dát, tak aby rozhodnutí přijímána na regionální úrovni nemohla být vykládána jako důvod k odkladu eh, nějakých důležitých rozhodnutí ze strany členských států. Měli bychom se také zamyslit nad požadavkem plného zákazu exportu radioaktivního odpadu. Některé eh, kroky již eh, jsou podnikány v Evropské unii, já si myslím, že jsou přijatelné, například se to týká zpracování eh, tohoto odpadu a výzkumných reaktorů. Dále jsou tady další aspekty. A sice jde o to, jak začlenit skupinu NSREC a její úkoly je to skupina mm, národních regulátorů pro tyto otázky. Eh, to je tedy k mm, této směrnice. Já bych na závěr ještě chtěla říct, že se těším na spolupráci s vámi a jsem připravena zohlednit vaše doporučení, vaše připomínky týkající se textu této zprávy a samozřejmě bych chtěla ještě vyzvat nebo se zeptat zástupce rady, eh, jaký má eh, názor na spolupráci s námi. Chtěl bych také slyšet ujištění, že rada zohlední mm, postoj eh, našeho výboru. Děkuji vám za pozornost. Velice vám děkuji a prosím, abychom zahájili diskuzi. Mezitím máme čtyři přihlášky o slovo ale musíme dbát na organizaci času tak, abychom eh, mohli projednávat i další body, tedy 20 minut. Prosím, buďte struční. Herman Saros se hlásí jako první. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, nagyon eh, nagy tisztelettel köszönöm meg Jordán. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, velice poděkovat eh, paní zpravodajce eh, Jordan Cizel, která se zabývá důležitým tématem. Je důležité, že nyní projednáváme směrnici, která nám může poskytnout řešení. Dotýká se to všech zemí. Já tu zastupuji Slovensko a u nás na Slovensku se vyrábí 40 elektřiny z jádra. Jak to řekla paní zpravodajka Cizil, je to velice důležité. Budeme se muset dohodnout na kompromisech mezi eh, přísnými a poněkud laxními právními úpravami. Nemůžeme být příliš přísní, protože eh, eh, zdroje energie nesmí být příliš drahé. Evropské unii budou všude vznikat eh, radioaktivní odpady, používají se eh, izotopy a eh, to znamená, že radioaktivní odpady nevznikají jenom v jaderných elektrárnách. Jsou tu různé možnosti recyklace, přepracování a nebo ukládání. Jsou takovéto tři kategorie a na základě rozdělení do kategorií se bude rozhodovat o zdrojích pro likvidaci odpadu. Odpovědnost je konec konců na straně členských států a je opravdu důležité, jak to řekla paní kolegyně, abychom spolupracovali s radou. Musíme přimět radu k tomu, aby zohlednila naše doporučení. Dále eh, je důležitá připomínka vývozu. Nesmíme souhlasit s tím, aby odpady, které vznikají v Evropské unii, se vyvážely a likvidovaly někde jinde. Eh, je to důležitá technologie a umožňuje nám vytvořit pracovní příležitosti a s vývozem tyto možnosti ztrácíme. Směrnice se nezabývá otázkou bezpečnosti přepravy, i když je to nesmírně důležité téma, velice důležité pro obyvatelstvo. A dovolte mi ještě poslední připomínku celá léta se v mnoha členských státech dostávala jaderná energie do pozadí. A je tu nebezpečí, že nebudeme mít dostatek kompetentních odborníků. Bylo by dobré, aby se směrnice zabývala stejně tak i výzkumem a vývojem. A jak již bylo řečeno, Rada a členské státy i parlament by měly spolupracovat abychom věnovali náležitou pozornost tomuto tématu. Děkuji paní kolegyni, podporuji vám a budu s vámi velice rád spolupracovat. Ano, máte slovo, Aleko. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že jsem osobně velice rád, že jsme eh, konečně přistoupili k diskuze o této důležité otázce nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem na koordinované úrovni v Evropské unii. A chtěl bych říci, jak všichni víme, a Romana o tom hovořila, je to náš druhý pokus po poté, eh, co byl eh, jaderný balíček v roce 2004 zablokován Mezitím eh, se hovořilo o eh, směrnici, eh, o bezpečnosti, o odpadech. Já jsem byl také zpravodajem a nám se nepodařilo tenkrát dosáhnout dobrého výsledku, ale dnes je situace trochu jiná. Byla již přijata směrnice o bezpečnosti v červnu 2009 a to je dobré znamení, že žijeme v jiné době, než jaká byla situace v roce 2004. Žijeme ve věku, který eh, se, zase opírá o jadernou renesanci a bylo dosaženo značného konsensu mezi vědeckou společností, že eh, ukládání eh, těchto eh, eh, radioaktivních odpadů může být bezpečné. V to umožňuje racionální a produktivní řešení. Já plně sdílím vaše názory, které vyjádřila zpravodajka k směrnici a také se domnívám, že tato zpráva je dobře vyvážená. Já se zabývám eh, dvoustupňovým postupem, který vyplývá z tohoto návrhu, který umožňuje kompromis mezi odpovědností členských států, jejich národních plánů a tak potřebnou koordinací na evropské úrovni. I s tím možností, aby eh, vystoupila komise, pokud ty národní plány nejsou konzistentní. Potom článek 10 eh, ukazuje základní cíl, aby byly zajištěny potřebné prostředky. Tato zpráva má velice dobrou strukturu, zabývá se hlavními otázkami. Některé otázky třeba ještě propracovat, e, e, jako například to omezení e, vývozu a také otázky bezpečnosti, ale v celku se domnívám, že tuto směrnici můžeme ještě propracovat a vylepšit. Blahopřeji Eh, Romani a chtěl bych ji ujistit, že může počítat s mou spoluprací. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Kolegyně Rol má slovo. Děkuji. Nejprve bych chtěla velice srdečně poděkovat eh, paní Šeli především za to, že velmi zavčas konzultovala všechny stínové zpravodaje, takže jsme měli eh, hodně příležitostí eh, věci prodiskutovat. Chtěla bych vám také poděkovat za velmi podrobnou analýzu, kterou jste nám poskytla k celé řadě otázek, které jsou pro toto téma klíčové. Byla jsem zvlášť ráda, že jste se zmínila o e, aspektu jednotného trhu, protože to byla právě jedna z těch slabin minulosti, prostě ty náklady od stavování a e, náklady spojené s nakládáním s vyhořelým e, palivem se setkaly s velký, velmi složitou, složitým způsobem finančního řešení. A vlastně se velmi obtížně vyčíslovaly, takže tady si myslím, že vy jste eh, to eh, vzala za jiný konec a to je velice poze, pozitivní. Nicméně mám eh, některé zásadní problémy, především s těmi hypotézami, které, nebo uvahami, které podpírají návrh komise. Proč komise říká, že tady je obecný konsensus, že vlastně e, to e, hloubkové ukládání je dlouhodobým řešením. E, prostě u nás by se řeklo, že to je známá skutečnost, nicméně komise hovoří o obecném konsensu, ale přitom to není podepřeno nějakými jasnými fakty. Bylo by to samozřejmě dobré, kdybychom dostali k dispozici některé z těch zpráv a analýz, které údajně nepochybně ukazují, eh, co je tím dlouhodobým řešením. Protože tady eh, je třeba si uvědomit, že s tím Eh, vyhořelým palivem a jeho dlouhodobým ukládáním je eh, opravdu řada eh, potíží. Ve Spojeném království se hodně dbá na to, aby se třeba zohlednila i eventuální možnost zemětřesení při těchto situacích. Takže i v tomto smyslu se e, e, ty kontejnery nad e, vyhořelé palivo takto koncipují. Také se musí uvažovat o únavě toho materiálu a e, co by e, potom vzniklo e, při takovýchto živelných katastrofách, to se snažíme zohlednit. A já si myslím, že toto je jenom jedna malinká ukázka toho, jak je to obsažný problém. Jistě, dlouhodobá situace samozřejmě je něčím jiným než krátkodobé řešení problému. Jsou tady komplexní otázky, které jsou s tím spojeny a není možné je nevidět. A pak je tady druhý problém, problém a ten e, je také třeba zmínit v souvislosti s návrhem komise. Je tady potenciální e, konflikt mezi tím, e, co je technicky ideálním řešením a co je řešením, které by získalo široký konsensus veřejnosti. Jistě je třeba větší osvěty veřejnosti, ale na určitých v určitých situacích si musíme uvědomit, že Někde je to už veřejností přijatelné, přestože se jedná o, dejme tomu, eh, ne, tu hloubko, ne ten hloubkový eh, typ řešení, ale podpovrchový, ale už je to prostě zažité, už to ta veřejnost přijala, zatímco někde jinde, kde by mělo vzniknout to hloubkové úložiště, ale jedná se třeba o eh, krajinu, kde zatím nic takového nevzniklo, která je z přírodního hlediska významná, tam to může představovat problém. Děkuji, kolik kolegyně Harms. Děkuji, pane předsedo. Jako úvodní poznámku chtěla bych vstoupit do diskuze s tím, že se domníváme, že se tato diskuze měla vést jinak, než se diskutovalo o eh, jaderném využití obecně, protože tady eh, nemůže být jasné, eh, nebo musíme hledat řešení pro nebo proti. Musíme nalézt relativně nejlepší řešení a všichni víme, že v žádné zemi, která doposud provozuje jaderné elektrárny, nebylo bylo eh, vytvořeno konečné úložiště a eh, celá desetiletí tu běží přípravy na vytvoření takovýchto úložišť a eh, v tomto procesu se objevují maximální překážky. Z naší země bych chtěla upozornit na to, že jsme zemí, která začala provozovat první hloubkové konečné úložiště v Dolním Sasku. V 70. letech tam bylo vytvořeno konečné uložiště v solných dolech. Tyto solné doly se dostaly eh, do eh, stádia nejhoršího případu. Spolková republika eh, rozhodla a doporučuje odstranit odpady z té hloubky 700 metrů, ale situace je taková, že nemáme technické prostředky, které dovolí odstranit Tyto odpadky a e, sudy, v nich jsou uloženy e, tyto odpady v hloubce 700 metrů, e, to nedovolují. Tedy po 30 letech provozu tohoto konečného úložiště, bylo toto úložiště uzavřeno koncem 70. let a nyní 30 let později musíme e, tyto e, odpadky odstranit, ale jak? Takže je velice důležité e, zabývat se rozhodnutím ukládání odpadů. Pro Německo byl toto úložiště prototypem. Euratom se účastnil pokusů v rámci výzkumu, které se tam projednávaly. A já jsem proto, aby e, to, co e, s experti hovoří o nejhorší katastrofě, tedy nekontrolovanému průniku e, vody do úložiště, že to musí být předmětem vyhodnocení to jsem chtěla říct na úvod k návrhu směrnice. E, posuzují e, návrh podle kvality, podle toho, co pan Tiger e, při dotazování v našem výboru na začátku období řekl. Náklady nesmí hrát žádnou roli při konečném ukládání atomových radioaktivního odpadu. To je taková záležitost, která bude relevantní i po naší generaci, po to stovce let, takže je důležitá bezpečnost. Podle toho chci tedy posuzovat ten návrh a proto bych měla celou řadu otázek, které individuálně projednáme s paní zpravodajkou. Potom otázka eh, k oblasti působnosti směrnice. Eh, neměli bychom eh, vyčlenit odpady eh, z dobývání z těžby uranu a také odpady z vojenského využití bychom neměli vyloučit, což pak chceme vojenské, pro vojenské odpady někdy vytvářet eh, druhé úložiště nebo v některých zemích dokonce třetí. To by byl rozptyl rizika, který by nebyl úplně rozumný a také eh, mi není zcela jasné, že eh, vyhořelé palivové část, články by neměly bezpodmínečně spadat do oblasti působnosti této směrnice. Jsou i jiné oblasti, o nichž bych řekla, že z hlediska otázka eh, toho atomového cyklu a jejich využívání eh, vznikají emise nebo eh, vznikají ještě odpady, které do posud nejsou předmětem této směrnice. A pokud jsme dělali nějaké směrnice pro nakládání a trvalé ukládání radioaktivních odpadů, pak bychom neměli vyčlenovat z její působnosti určité odpady. Měli bychom nalézt pořádné řešení i pro tyto odpady. A také se domnívám, že je třeba diskutovat o otázce začlenění veřejnosti. Pro mě je to problém, že eh, postupujeme podle pravidel Euratomu. Sice do toho můžeme mluvit, ale eh, nemáme moc rozhozovací moc. Eh, také by se do toho mohly vyjádřit další parlamenty, veřejnost, pane Royle. Já jsem se zúčastnila všech zasedání Evropského jaderného fóra a radioaktivní odpady tu hrají velkou roli. Veřejné obavy Eh, z toho, že není žádné rozumné řešení konečného ukládání, je vůbec hlavním důvodem, eh, proč se komise rozhodla toto téma opět otevřít. I atomové společenství eh, naléhalo, abychom se zabývali těmito obavami obyvatelstva a já zjišťuji, že obavy společnosti byly jasně vyjádřeny při přípravě směrnice a při konzultacích, ale nebyly dostatečně zohledněny zohledněny. A postrádám to opravdu dobré návrhy, které by eh, byly zpracovány pro při ukládání nebo konečném ukládání a reagovali na obyvatelstvo. Na příkladě Německa vám mohu říct si rozhodnutí e, sou, e, v souladu s názory e, obyvatelstva nebude možné bez dalekosáhlých konzultací. Celá řada otázek nebyla zodpovězena, vyplývají z jedeného výzkumu posledních desetiletí a týkají se toho, o čem hovořila také a nahol. Bezpodmínečně se týkají otázky konečného ukládání nebo eh, eh, čas dostatečné návratnosti v určitém období. Je to zásadní otázka eh, možné návratnosti a tak, jak harmonogram eh, vypadá dnes, pro další projednávání směrnice máme eh, určitý prostor pro diskuzi, ale Eh, je to jeden z největších problémů z průmyslových společností EU. Je málo dalších eh, eh, zemí, které by měly takové radioaktivní odpady jako my v Evropské unii. je to důležitá fáze přípravy směrnice. Jsem proto, abychom ty zásadní otázky, které nebyly dostatečně projednávány, zde diskutovali. Pane Royle, vidím, že jste netrpělivý, ale nejedná se o žádnou maličkost. Jedná se opravdu o relevantní velký úkol, který nám komise eh, předložila, abychom si tím také zabývali. Proto prosím o trpělivost, protože se opravdu nejedná o žádnou maličkost. Milá paní Harms, já vám hodně trpělivosti a máte pravdu. Jedná se o velice důležitou otázku. Mimochodem, my se tu zabýváme téměř jenom důležitými otázkami, ale máme na programu tolik bodů, že bohužel eh, musím dbát na to, abychom to zvládli, eh, protože eh, kolegové se budou stěžovat, že se nebude moci projednávat jejich otázka. Takže prosím, o pravidla vystupování. Já jsem byl proto tak nervózní, že to trvalo e, dlouho a já jsem požádal, e, abychom měli čas pro projednávání dalších bodů. Teď má ještě slovo paní Hercog. Pro mě, za mě můžeme dále zasedat i odpoledne, ale pak bych byl rád, kdyby se e, toho také poslanci zúčastnili, protože tu často bývám jenom s pár lidmi. Dobrý den, omlouvám se za spoždění. Měl jsem schůzku někde jinde. Jako stínová zpravodajka za socialisty bych se také chtěla zúčastnit této diskuse. Chtěla bych v první řadě poděkovat naší paní zpravodajce a ostatním stínovým zpravodajům. Zdá se, že naše spolupráce byla úspěšná hned od začátku. Dohodli jsme se také na časovém harmonogramu. Dovolte mi ale, abych se také zmínila o tom, že maďarské předsednictví bylo velmi rádo, kdyby se to podařilo přijmout do konce předsednictví. To jsme včera slyšeli od maďarského ministra, takže bychom měli o tom diskutovat jednak důkladně, ale také co nejrychleji, tak abychom zohledňovali i možná data projednávání radou. Měli bychom se také uvědomovat, že eh, v této záležitosti je parlament pouze konzultačním orgánem, vzhledem k tomu, že to se přijímá na základě Euratom, smlouvy o Euratomu. Tady je ta eh, Velká výhoda v tom, že stačí, aby se na tom dohodlo 27 zástupců členských států a parlament je konsultační orgán. V některých dalších otázkách týkající se radioaktivního odpadu by Evropský parlament měl větší roli podle Lisabonské smlouvy. My nicméně samozřejmě bereme tuto záležitost velmi vážně a chceme také informovat veřejnost o tom, co projednáváme. Hlavní otázka, o které bychom měli rozhodnout ve světle této směrnice, je to, co je důležitější. jestli máme mít eh, eh, vysoká očekávání a potom jeden z členských států to odmítne a jsme tam, kde jsme začali, a nebo jestli bychom měli postupovat krok po kroku, konsultovat všechno a snažit se vyřešit všechny překážky, které spočívají v tomto návrhu a nechat je například na budoucí jednání a tak dále. A my eh, jako socialisté bychom dávali přednost tomu druhému přístupu pokud tady budou věci v té směrnici, na kterých se nedohodneme, tak bychom to měli odstranit. Je to cena za to, že projednáváme tyto věci společně. A obecně, tolik tedy obecně k tomuto návrhu. Teď mi dovolte, abych se zmínil o několika aspektech. Eh, povinnosti čínských států, to by mělo zůstat tak, jak je tady, s tím souhlasíme na druhou stranu, ale ani ani hospodářský, ani přírodní eh, rozsah není možné řešit na úrovni českých států. Když podíváme, jak to funguje na jiných kontinentech, například ve Spojených státech, tam jim jde o jedno místo, úložiště o definitivní úložiště odpadu, takže i to bychom měli zohlednit a je potřeba odstraňovat eh, politické překážky a překážky na vnitřním trhu. A hledat eh, řešení, která budou efektivní a která budou akceptovatelná pro veřejnost. Měli bychom ještě zapracovat na definici radioaktivního odpadu versus vyhořelá paliva, protože je to také spojeno s dalšími otázkami, například s tím, co je země původu, co to je export odpadu. Má ta země původu být eh, ta země, eh, ve které se generuje elektřina, nebo má to být ta země, ve které se zpracovává odpad? Podle mě eh, toto bude ta část, o které bude rada nejvíce diskutovat. A my, já si myslím, že bychom jako parlament měli vyslat signál, s čím můžeme a s čím nemůžeme souhlasit. Bezpečnostní eh, etikety, vzhledem k tomu, že to souvisí s směrnicí o bezpečnosti, jaderné bezpečnosti, a tady je potřeba najít eh, nějakou, nějaký kompromis mezi oběma směrnicemi. Všechny aspekty týkající se bezpečnosti neměla pokrývat celý jaderný průmysl, mělo by se to dotýkat skutečně pouze nakládání s radioaktivním odpadem. Na závěr transparentnost nebo informování veřejnosti. Pokud je v Evropě nějaký sektor průmysl, který si uvědomil, jak důležité je informovat veřejnost, tak je to právě jaderná energetika, podobně jako to například teď nedávno byl i ropný průmysl. A já souhlasím s těmi, kteří říkají, že je potřeba eh, zapojit veřejnost do diskuse o těchto otázkách. Nejde jenom o transparentnost jako takovou, ale je potřeba hledat společná řešení. Doufám také, pane předsedo, se podaří dotežet časový harmonogram Já, paní zpravodajce, přeji všechno. Hodně úspěchů a doufám. Já těším na další spolupráce. Děkuji vám. Já bych chtěl ještě na chvíli dát slovo komisi. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu skutečně stručný. Nejprve si Myslím, že potřeba říci po všech těch vystoupení, že je teď jasné u paní zpravodajky i u ostatních stěných zpravodajů, že jsou tím postiženy všech, všech 27 členských států, všechny členské státy mají eh, radioaktivní odpad, ať už mají eh, reaktory eh, nebo ne, máme nemocnice, průmysl, výzkumné a zařízení, takže Eh, mě potěšilo také, co říkala paní Harms, že nejde pro, o argumenty pro a proti, ale jde o to, jak nalézt co nejlepší řešení. Odpověď na jednu otázku, která tady zazněla, nejlepší řešení týkající se vědeckého a technického koncenzu, jak na to upozorňujeme v našem dokumentu, jsme připraveni předložit reference, aby to bylo možné ověřit. Vědecký konsenzus ale neznamená konsenzus společnosti. To je potřeba rozlišovat a proto si myslím, že je nesmírně důležité, aby transparentnost a předpisy pro zapojování, zapojení veřejnosti byly brány vážně. Finský a švédský příklad ukazuje, že nejlepší technické řešení může jít jenom tak daleko, jak je to eh, přijatelné pro místní komunitu. Jsou tady, byly tady citovány problémy s definicí odpadu a různých výjimek. Já prosím o pochopení ani rada, ani komise, ani parlament nemají právní základ, aby mohli zasahovat do nakládání s vojenským radioaktivním odpadem. Evropský soudní dvůr ve dvou rozhodnutích stanovil hranice našeho rozhodování a my tedy nemůžeme eh, předkládat jakékoliv návrhy týkající se vojenského radioaktivního odpadu. Eh, zbytku jsme připraveni hledat kompromisy a pragmatická řešení, zákaz exportu, o tom tady byla také řeč, potom ta bezpečnostní opatření. Mohl bych eh, zajít do větších podrobností, ale vím, že pan předseda není úplně pro a proto bych na závěr chtěl říci, že jsme připraveni jako komise být vždy k dispozici jak paní zpravodajce, tak ostatním stínovým zpravodajům, abychom mohli diskutovat o různých možnostech souvisejících s touto směrnicí. Děkuji vám. Teď ještě Romana. Eh, chcete eh, ještě na závěr něco říci? Půl věty, prosím. Za uh, vaše komentáře, kolegy. Děkuji za všechny připomínky, kolegyně a kolegové. Vy jste tady vyjmenovali celou řadu témat, celou řadu otázek, které si zaslouží další prodebatování. Souhlasím s vámi, že musíme být ambiciozní, když diskutujeme eh, ale když rozhodujeme o směrnici, je třeba být pragmatickými a realistickými. Děkuji za spolupráci, děkuji komisi i radě které prokázali opravdu dobrou vůli s námi spolupracovat. Děkuji. K časovému harmonogramu tu už mnohé zaznělo, takže tím můžeme uzavřít bod 10. Otázka je, zda bychom se tři minuty měli zabývat ještě bodem 11 a nebo hlasovat a potom bod 11. Souhlasíte? Chtěl bych ale poprosit všechny, protože neustále odsouváme body. Prosím všechny, abychom se vrátili ke včerejšímu včerejšímu eh, řešení, abychom se u příspěvků zaměřili pouze na minutu nebo dvě. Jinak to očividně nejde, když máme tak plný program jednání. Dámy a pánové, máte sebou hlasovací kartičky, tak je prosím vložte už do zařízení. Jste všichni připraveni? Můžeme začít, dobře. Začneme. Teď je ještě připomínka k jednacímu řádu, to mám moc rád. Matias, máte Kolegyně, děkuji. Pane předsedo, domnívám se, že bychom měli počkat, protože velmi mnoho kolegů není eh, přítomno. Měli jsme hlasovat v 10 hodin a mnozí přicházejí pouze na hlasování. Když se eh, rozhlednete, tak vidíte, že je tu prázdno, takže prosím ještě pět minut. Erklären wir das jetzt mal tak si to vyjasníme, kolik je teď vlastně, <laughs> já mám 10 hodin. Ještě není, kolik minut zbývá? Pět minut? Tak začneme projednávat ten bod. Takže budeme projednávat bod 11. Nemůžeme ztrácet čas. Takže eh, dáme slovo Rytě Korhole a můžeme začít projednávat bod 11. diskuzi potom eh, přerušíme na hlasování, protože nemáme moc času. Rita Korhola a pouze ona může vystoupit a ostatní věnujte pozornost. Děkuji, ale bude to v pořádku, když mi to bude trvat eh, Eh, déle než pět minut, protože já to za pět minut nestihnu, ale pokusím se. Měla bych hovořit o eh, jednání v Cancunu, v Mexiku a já doufám, že mě všichni slyšíte a že mě budete moci naslouchat i nadále. Byla jsem součástí delegace a odpovědná za návrh usnesení eh, pro Cancún. Předseda přerušuje. Dámy a pánové, prosím, možná, že by stálo za to se pokusit o trochu klidu. Není to fér. Lidé přicházejí na poslední chvíli, diskutují mezi sebou a řečník nemá šanci se prosadit. Prosím, Rito, máte slovo. Takže COP15 v Kodani byl velice neúspěšný a neměli jsme žádné přípravné e, schůzky a začali jsme mít takový pocit, že ten boj proti změnám klimatu tak e, trochu ztrácí dech a končí. Nicméně e, konference v Cancúnu nakonec všechny překvapila, protože se v závěru podařilo prosadit vlastně téměř jednomyslně jednomyslně rozhodnutí k e, celé řadě bodů, kromě Bolívie, která byla proti. Takže to bylo opravdu významné e, znamení e, a to předchozí to, to předchozí skládání zbraní se ukázalo jako neopodstatněné. Ne Nicméně eh, COP16 prokázal, že na úrovni Evropsk, eh, že na světové úrovni se může víc jak 100 zemí eh, shodnout alespoň na něco. Ministr zahraničních věcí Mexika si může přečíst k dobru velký úspěch toho jednání v Cancúnu, protože on prostě vedl velmi otevřené a důvěryhodné jednání a Eh, o klimatu a to se hlavně eh, líbilo zemím, jako je Indie a Čína. Eh, jaké jsou hlavní body toho, těch dohod? Za prvé se vlastně znovu pokoušet o cíl stanovený v Kodani, za druhé závazné dohody ohledně těch již zmíněných závazků kodaňské dohody, financování E, ne, e, rozvinutých zemí zeměmi průmyslově rozvinutými. Za třetí, všechny země se zavázaly, že budou vykazovat e, měřitelné výsledky ohledně emisí a to <clears throat> vlastně byla jedna z podmínek, které si stanovily průmyslové státy pro financování boje proti změnám klimatu v nerozvinutých státech. Průmyslové země také mohly také dobrovolně vlastně oznamovat eh, svá eh, opatření, nezávazná eh, opatření pro snižování snižování důsledků emisí do roku 2020. Za páté, země se shodly na tom, že budou pokračovat v jednání podle Kyotského protokolu ohledně budoucích závazků eh, průmyslových států s cílem, že tady nebude propad mezi prvním období 2008-2012 a druhým obdobím, které začíná od roku 2013. E, nicméně je jasné, že ten propad prostě nastane. Japonsko a Rusko e, se velmi jasně vyslovili proti jakýmkoliv dalším závazkům. Spojené státy nejsou ani v tom prvním období e, závazku, protože neratifikovali Kyotský protokol a Kanada již v roce 2006 oznámila, že se z Kyotského protokolu stáhne, i když to původně vlastně Eh, ratifikovala a snižovala emise. Za šesté, odlesňování v rozvojových zemích eh, je problémem, který bylo rozhodnuto, že eh, bude řešen dále vznikl mechanismus na podporu prosazování kodaňských E, cílů, potom mechanismus CDN e, a také projekty CCS s velmi e, přísnými kritérii představují protože nad nich panovala schoda, významný krok ku předu. A pak také vznikl adaptační, kankunský adaptační rámec. Takže stručně řečeno, lze doufat, že po Eh, lze se nadít toho, že tady prostě eh, nevzniknou další závazky, nové závazky oproti těm, které již byly stanoveny. Závazné cíle to prostě bude chybět. Takže proč je tomu tak vlastně? významní konkurenti v, vůči Evropské unii v kyotském protokolu, to znamená Spojené státy, Japonsko, Rusko, řekli jasné ne dalším závazným cílům eh, po vypršení stávajícího období. Eh, takže prostě tím pádem neuvidíme ani ty největší rozvojové státy, které jsou největšími emitenty, že by se eh, k něčemu podobnému zavázaly jako snižování emisí. Takže co bude zásadní, to jsou kroky budoucího prezidenta Eh, Spojených států a kongresu a to se samozřejmě uvidí až po prezidentských volbách v roce 2012. Hodně, hodně nadějí bylo spojováno právě s příchodem Obamy, ale ty se nenaplnily. Eh, takže eh, pokud prostě Spojené státy nebudou činit nic nového, tak další průmyslové státy se k ničemu závaznému ne, nezaváží a proto budou vlastně všechny e, závazky zatím pouze e, velmi dobrovolné. A já si myslím, a to je můj osobní názor, že Spojené státy zatím velkou, u Spojených států zatím velkou změnu nemůžeme čekat. Takže e, v listopadu, prosinci v Durbanu je další setkání a potom v roce 2012 v Kataru. Tam se nedá očekávat nějaké dramatické změny, spíš jenom takové vyladěvání stávajících cílů a e, priorit. Velice vám děkuji, že jste to přednesla tak e, klidně a v pohodě. Projednávání tohoto bodu teď přerušíme, zase se k němu vrátíme, protože mám to potěšení, že nyní můžeme přistoupit hlasování. Zejména mě těší, že je přítomno velmi mnoho kolegyň a kolegů a využijte této příležitosti ke dvěma informacím. E, budou to i osobní poznámky za prvé. V poslední době, především během tohoto týdne a v nadcházejících týdnech budeme mít také velice Eh, bohaté programy. Jsou různé možnosti, jak k tomu přistupovat. Budeme mít buď eh, velice krátké dvouminutové příspěvky, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce lidí, ale všichni musí ten čas dodržovat. A za druhé, nebudeme mít tolik bodů na programu. A třetí možnost jsou eh, další termíny schůzí. Chtěl bych vás požádat, abyste popřemýšleli ve všech frakcích o tom, kterou cestou bychom se měli ubírat. Zda stále více termínů a stále více bodů, dobře, eh, tak chci, abyste akceptovali, že budu ještě přísněji dbát na dodržování času. Je to nepříjemné, mě to také netěší, ale eh, je to jenom spravedlivé. A druhá poznámka. Osobně bych byl velice vděčný, když eh, přicházíte, odcházíte mezi eh, body programu. Zpravidla to bývá kolem hlasování, kdy eh, je to větší množství lidí, tak pokuste se být, prosím, potichu. Myslím, že to není zvlášť férové vůči těm, kteří vystupují. Já vím, že je to těžké, ale není to milé. Právě jsme to zažili část odchází, část poslouchá. Někteří se intenzivně bavili a to opravdu ruší. Prosím vás, já vím, že to je velice obtížné, není to příjemné, ale pokud chceme tak to dále pokračovat, projednat co možná nejvíce otázek a nemít příliš mnoho schůzí, tak každý z nás musí být disciplinovaný žádné jiné řešení nevidím. Pokud máte nějaký dobrý nápad, eh, tak eh, ho uvítám. Ale eh, část kolegů zůstává, tak má samozřejmě chce si osobovat nárok na dlouhé vystoupení, to za těchto okolností nejde. Omlouvám se, ale musel jsem to říci abychom měli jasno a abyste pochopili, proč postupují někdy tak striktně. Takže hlasování, první zpráva je e, nejdelší, je to zpráva z vlastního podnětu pana Lange. E, bylo předloženo velmi mnoho pozměňovacích i kompromisních návrhů. Potom budeme ještě jednotlivě jednat o třech pozměňovacích návrzích. Kompromis tři, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Děkuji. A tak se dostáváme eh, k bodu 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 56. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou. 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Musíme to ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 57, eh, kdo je pro? 50. Eh, <clears throat> takže 58. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato. 57 ne. Pane eh, předsedo, já eh, se nedomnívám, že jsme hlasovali o pozměňovacím návrhu 57. Tedy 57 je zahrnut v kompromisu 3. Já jsem si toho také nepovšimla, je to tak. <clears throat> Takže 57. 65 eh, pro, proti, zdržel se schváleno. 66, kdo je pro?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 Kdo je pro? Proti? Držel se? Také schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. Odpadají, takže 86. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 87. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 89. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 92. Kdo je pro? 89. 89. Eh, <clears throat> Ověříme to. Zahajuji hlasování. Je to v pořádku, končím hlasování. A výsledek je přijato. Děkuji. 92. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 93. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 94. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 95. Kdo je pro? 95. Kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. 96, kdo je pro, proti, ověříme to. 96, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Držel se schváleno. 6a, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. A teď 110. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 111. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 112 odpadá. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 117. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 123, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 124, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 125, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 126, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 127, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 129, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 130, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 131, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 132, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 133 jako doplněk, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 134, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 135, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 136, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 137, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 138, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 140, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. 140 elektronické hlasování. Máme o jeden hlas navíc za EPP. Ještě to není v pořádku. Jeden hlas za EPP navíc. Už je to v pořádku. V pořádku, ale výsledek nemáme. Ano, přijato. Děkuji. 141, kdo je pro? neodpadá, když byl přijat návrh 140. A ten jsme právě přijali, omlouvám se. Takže 142, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 143, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 144, kdo je pro? Proti, proti, ještě jednou, kdo je proti? Proti, zdržel se, zamítnuto. 145, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 146, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 147, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 148, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 149, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 150, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 151, kdo je pro, proti, zdržel se, věříme to. 151, zahajuji hlasování a končím hlasování a výsledek je zamítnuto. Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro?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 173, Kdo, 173, kde pro? Proti, zdržel se přijato. 176, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 177, pro? Proti, zdržel se přijato. 178, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 179, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 180. Ověříme 179. 179 zahajuji hlasování. A končím hlasování. A výsledek? Zase uh, u EPP o jeden hlas navíc. Teď je to jasné. Přijato. 180, kdo je pro? Proti? Držel se přijato. 181, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 182. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 192. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 100, 193 byl stažen. 194 192 byl zamítnut, 193 stažen, 194 kde je pro, proti. Mohu se podívat ještě jednou, kdo je pro 194 proti, držel se přijato. 195 kdo je pro, proti. Ověříme to. 195. Zahajuji hlasování. Sto devadesát pět. Sto devadesát pět. Sto devadesát pět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výsledek je přijato. Děkuji. Kompromis 12. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 198, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 202, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 205, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 203, kdo je pro, proti, Omlouvám se, ten odpadá. 203 odpadá. Takže 204. Kdo je pro? Proti? To ověříme. 204 ověříme. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijato. Kompromis 14. Kdo je pro?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 proti, zdržel se, přijato. 229 po částech. První část, kdo je pro? Eh, omlouvám se. První část odpadá, takže hlasujeme o druhé části. 229, druhá část. Proti? Přijato. Dobře, ověříme to. Ověříme to. Nechcete? Paní Markis 231. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 17. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 18 s ústním pozměňovacím návrhem. Jsou nějaké námitky vůči ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ústní pozměňovací návrh předložil kdo? Paní Hol za ALDE, ústní pozměňovací návrh, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodajovi a Děkuji za to, že mohu to doplnit. O tento prvek, na který se zapomnělo, jde to o, u kompromisního návrhu číslo 18 v tomto znění. Pouze takovým způsobem, který je v souladu s cíly rozvoje a obsaženými v dohodách o partnerství. Má někdo nějaké námitky vůči tomuto pozměňovacímu návrhu? Ne. Takže souhlas s pozměněnou osmnáctkou. Přijato. 244. Kde pro? Proti. Drželi se. 140, 247. Souhlas. Dvěstě třicet osm. Pro, proti, zdrželi se přijato. devět. Pro, proti, zdrželi se přijato. 240. bratě. Takže ještě jednou 242, kde pro? Proti? Drželi se. Ověříme. 242 elektronicky můžete hlasovat. Hlasování u konce. Přijato. 253 pro, proti, zamítnuto. 254, kdo pro, proti. 255 pro, proti, drželi se. Přijato. 257. Ověříme elektronicky. Můžete hlasovat. Zamítnuto. sedm pro, proti, přijato. 258 pro, proti, držel se, přijato. 259 eh, námitky? Eh, ověříme. 2, 5, 8 ověřujeme elektronicky. Hlasování je u konce. Těsně, ale přece. Přijato. 261 pro, proti, přijato. Teď kompromisní návrh číslo 19, kde je pro, proti, přijato. Další strana 282 pro, proti, 283 pro, proti, Ještě jednou, 283, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato, 284. Ověříme, 283. Přijato. 284 pro, Proti? 284, kde pro? Proti? Drželi se přijato. 285 pro, proti, drželi se přijato, 6, 286 pro, proti, přijato, 287 pro, proti, Ověříme. 287, můžete hlasovat. Přijato. 288, jde pro. Proti. 289. Přijato. 290. Přijato. 291. Pro, proti. Přijato. 292 pro, proti. Přijato 293 pro, proti. Přijato 294 pro, proti. Přijato 295 pro, proti. Přijato 296 pro, proti. Přijato kompromis 20, kde pro, proti. Drželi se. Přijato 303 Přijato. 304 pro, proti. Zamítnuto. 305 pro, proti. Zamítnuto. 306 pro, proti. Přijato. 307 proti. Drželi se. Přijato. 308 pro, proti. Přijato. 309 pro, proti. Přijato 310 pro, proti. Přijato 311 pro, proti. Drželi se, ověříme elektronicky 311. Můžete hlasovat. Přijato. 312 pro, proti. Přijato. 314 zamítnuto, 315 pro, proti, přijato 316, přijato 319 pro, proti, zamítnuto 318 proti, 318, drželi se, přijato 320 pro, proti, ověříme 320. Hlasování končí. Zamítnuto. 321 pro, proti, přijato. 323 pro, proti, 325. Zapomněli jsme na ústní pozměňovací návrh. Ústní pozměňovací návrh od Tavales, Tavales, máte ústní pozměňovací návrh? OK. Pan Tavales říká, že nechce, takže to není nezbytné. Takže 325, prosím, bez ústního pozměňovacího návrhu. Přijato. 326 pro, proti Přijato 327 pro. Přijato 328 pro proti. Přijato 329 pro proti. Přijato 320, tady v textu s ústním pozemcím návrhu, asi se to nemusí přečítat. 330, mluvá pan předseda s eh, ústí pozměňovacím návrhem, jak je to v textu. Nikdo tomu neprotestuje, takže kdo pro? Proti? Drželi se, přijato. 331. Kompromis 21, kdo je pro? Proti? Přijato. 346 pro, proti. 349 přijato. 351 ne pro, proti. Přijato a 352 jde pro Teď kompromis 22, kde pro? Pro, proti, přijato. 363, pro, proti. Přijato. 365, pro, proti, přijato. 360. O, předseda se Kompromis 23. Kdo je pro? Přijato. 374 pro, proti. Zamítnuto. 375. 374 ověřujeme. Můžete hlasovat. uzavřeno, přijato. 375 pro, proti, drželi se, přijato. 376, přijato, 377 pro, proti, přijato, a pardon, zamítnuto, 378, jestli chcete ověřit, tak ověříme, 377, Uzavřeno hlasování. Zamítnuto. To jsem říkal. 378. Jde pro. Proti. Takže se. Přijato. 379 pro. Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 24. Kdo je pro? Proti. Přijato. 383 pro, proti, zdrželi se, přijato. 384 pro, proti, přijato. 385 pro, proti, přijato. 386 pro, proti, přijato. 387 s ústním pozměňovacím návrhem. Má někdo při námitky? Nikdo žádnou námitku nemá? Takže 387 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 388 pro, pro, proti, přijato. 393 pro, proti, přijato. 389 pro, 390 pro, proti, přijato. 392 pro, proti. Přijato. 394, kdo pro, proti. Přijato. 395 pro, proti. Přijato. 397 pro, proti. Přijato. 398 pro, proti. Přijato. Kompromis 25 pro, proti 410. jde pro? Proti. 412. Pro, proti. Kompromis 26. Proti. Přijato. 427. jde pro? Proti. Přijato. 428. Přijato. 429. Pro, proti. Přijato 430 pro, proti. Přijato 431 pro, to je to odpadá. 434, kde pro, proti. Drželi se zamítnuto. 434 elektronicky. Konec hlasování. Zamítnuto. 636 pro. Proti. Takže jsem přijato. 437 pro. Proti. Přijato. 438 pro. Proti. Takže jsem zamítnuto. Ověříme. Chcete to ověřit? Ano, ne. Ne, tak dobře. Kompromis 27. Pro, Proti. Drželi se. Přijato. 439 pro. Proti. Přijato. A teď 444, kde pro? Proti. Takže se Zamítnuto. 445, kde pro? Nikdo? Přece jenom. Proti? Ověříme. 445. Můžete hlasovat. Pan předseda se omlouvá. Tato Protože 445 bylo přijato. Teď tedy 445, můžete hlasovat. Closed and rejected. Zamítnuto. A teď 446, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 447 pro, proti, zdržel se. Takže ještě jednou, 447 pro, proti. Zkontrolujeme to. 447. Končím hlasování. Přijato. 448 pro, proti, zdržel se, přijato. 449 pro, proti, zdržel se, přijato. 451, e, to se ruší. 452 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 28 pro, proti, zdržel se, přijato. Nějaký problém s překladem, říká pan předseda. Jsem snad příliš rychlý? Možná ano. Pan předseda se omlouvá tlumočníkům, ti mu děkují. Takže 467. Kde pro? 467 pro. Kde je pro? Kdo je pro? 467 pro. Proti. zdržel se, zamítnuto. 468 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 469 pro, proti, zdržel se, přijato. 470 pro, proti, zdržel se, přijato. 471 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdržel se, přijato. 4,83 eh, pro, proti, zdržel se, přijato. 4,84 pro, proti, zdržel se, přijato. 4,85 pro, proti, zdržel se, přijato. 4,87 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 487 pro, proti, zdržel se. Přijato. 488 pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme elektronicky. 488 elektronické hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Návrh je přijat. 489 pro, proti, zdržel se, přijato. 490 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 491 pro, proti, zdržel se, přijato. 492 pro, proti, zdržel se, přijato. 493 pro, proti, zdržel se, přijato. 494 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď jsme u pětky, pro, proti, pětka, pro, bod úvodního ustanovení 5 pro, proti, zdržel se. Kontrolujeme pětku, zahajuji hlasování. Zdá se, že to je složité. Ukončím hlasování. Přijato. Šestka pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Sedmička pro, proti, zdržel se, přijato. Osmička pro, proti, zdržel se, přijato. Desítka pro, proti, zdržel se, přijato. Devítka pro, proti, zdržel se, přijato. Jedenáct pro, proti, zdržel se, přijato. Dvanáct pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis jedna pro, proti, zdržel se, přijato. 28 pro, proti, zdržel se, přijato. 22, e, e, pardon, dvojka pro, proti, zdržel se, přijato. 34 pro, proti, zdržel se, přijato. 35 pro, proti, zdržel se, přijato. 36 pro, proti, zdržel se, přijato. 37 pro, proti, zdržel se, přijato. 40 pro, proti, zdržel se, přijato. 40 pro, proti, zdržel se, přijato. 41 pro, proti, zdržel se, přijato. 45 pro, proti, zdržel se, přijato. 42 pro, proti, zdržel se, přijato. 44 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdržel se, přijato. 47 pro, proti, zdržel se, přijato. Jednička pro, proti, zdržel se, přijato. Dvojka pro, proti, zdržel se, přijato. Trojka pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdržel se, přijato. Dvojka Ample pro, proti, zdržel se, přijato. Trojka pro, proti, zdržel se, přijato. Pět pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Šestka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdržel se, přijato. Osmička pro, proti, zdržel se, přijato. Devítka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dvanáct pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Třináct pro, proti, zdržel se, přijato. Čtrnáct pro, proti, zdržel se, přijato. 16 pro, proti, zdržel se, přijato. Inta jednička pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdržel se, přijato. Sedm pro, proti, zdržel se, přijato. Devět pro, proti, zdržel se, přijato. Imko, dvojka, pro, proti, zdržel se. Ještě jednou. Dvojka, imko, pro, proti, zdržel se, přijato. Trojka, pro. Dobře, tak dvojka ještě jednou elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Trojka pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdržel se, přijato. Pět pro, proti, zdržel se, přijato. Šest pro, proti, zdržel se, přijato. Jedenáct pro, ne, omlouvá se předseda, osmička, pro, proti, zdržel se, přijato. Jedenáct pro, proti, zdržel se, přijato. Dvanáct pro, proti, přijato. Druhá část, ta už je pokryta kompromisem 6, takže 13 pro, <clears throat> proti, zdržel se, přijato. 14 proti, zdržel se, přijato. 15, druhá část, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20 pro, proti, Zdržel se? Dvacet pro. Ještě jednou dvacet pro. Proti. Zdržel se? Přijato. 22 pro. Proti. Zdržel se? Přijato. 23 pro. Proti. Zdržel se? Přijato. Reží 1 pro přijato, dvojka pro, proti, zdržel se, přijato. šest pro, proti, zdržel se, přijato. sedm regi pro, šest kontrolujeme elektronicky. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Desítka pro ne, omlouvá se předseda. Sedmička. Sedmička pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Desítka pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Patnáct pro, proti. Ještě jednou, říká předseda. patnáct pro, proti, zdržel se, přijato. Sedmnáct pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro, proti, přijato. 22 pro, proti, zdržel se, přijato. 24 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď závěrem konečně konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím a zpráva byla přijata. Blahopřeji. Člověk má vždycky radost, když se tedy tolik výborů účastní hlasování. A teď máme družicový systém kolegy Glante, tedy není to jeho systém.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 proti, držel se přijato 8 pro, proti, držel se přijato 9 pro, proti, zdržel se přijato 11. S ústním pozměňovacím návrhem jsou nějaké námitky, nejsou, kdo je pro jedenáctku, proti, držel se přijato 10. Eh, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Konečné hlasování, zahají hlasování. Končím hlasování. A výsledek je přijato. Blahopřeji. Kolego Lange, měl byste v budoucnu dělat tak krátké seznamy přistoupíme k dalšímu hlasování. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pět, kdo je pro? Proti, proti, zdržel se, přijato. Čtyři, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Šest, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Sedm, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, 20, kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 22, kdo je pro, proti, držel se přijato. 24 ve dvou částech, oddělené hlasování. První část pro, proti, držel se přijato. Druhá část, pokud je pro, proti, tak to musíme ověřit. Druhá část zahají hlasování. Končím hlasování. A výsledek je přijato. 25. Kdo je pro? Proti? Držel se? Takže ještě jednou 25. Kdo je pro? Proti? Držel se? Ověříme, to bylo to těsné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 26, kdo je pro? Proti? Držel se? Ještě jednou. 26, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 27, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 28, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 29, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 30. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 31. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Druhá část. Odpadá. 33. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 34. Kdo je pro? Proti? zdrželo se? Přijato. 35. Kdo je pro? Proti? zdrželo se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? zdrželo se? Přijato. 36. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 40. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 41. Kdo je pro? proti, držel se, zamítnuto. 42, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 43, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 44, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 45, první část, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 47, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 48, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 49, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 50, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 51, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 52, první část, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti. E, ještě jednou, prosím, druhá část pro? Proti, držel se. Ověříme to. Zahajuji hlasování a Končím hlasování a přijato. Konečné hlasování, ne, ještě jednou, já jsem zapomněl 54, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Takže konečné hlasování, zahajuji hlasování. Hned nový začátek. Můžeme začít? Zahajuji hlasování, končím hlasování a výsledek je přijato. Děkuji vám, děkuji zpravodajům. Elf zurück. Teď se vracíme eh, k bodu 19. Prosím, abyste byli co nejtěžší při východu z místnosti. Teď má jako první paní Kavajo ještě k bodu 11. Takže prosím, zkuste vystoupit. Nobody told me. Should I start? Yeah. Please let us a chance to start. And the one and only who speaks now is... Jediný, kdo má teď právo mluvit, je paní Karvalo. Euh, tu as été Non, je bonne. Tu c'était. Pardon Non, mais dis, arrête un peu de obscénités. Euh, euh, Shall thank you very much, President. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byla také členkou delegace do Cancúnu na COP16. Hmm, předsedal jsem jedné skupině pro průmysl Na všechny tyto konference jezdím už od roku 1998. Myslím, že Cancún byl eh, jedna z nejlepších konferencí, zejména díky mexickým organizátorům. Nemyslím to jenom logisticky, ale i obsahově. Způsob, jak jim řídili práci, byl velmi efektivní, na rozdíl od předchozích konferencí, zejména COP15 Kodaně. Výsledek byl schválení dvou rozhodnutí. Po dlouhé době Jednak to bylo rozhodnutí o úmluvě a jednak o kiotském protokolu. A chtěl bych kolegům, kteří se v tom tak nevyznají, říci, že probíhají dvoje paralelní jednání, jedno o umluvě a jedno o kyotském protokolu. Spojené státy například se účastní pouze jednání o umluvě a ne o kyotském protokolu. A když jsme říkali, že v jednání existují určité problémy, tím, že například Rusko se nepřipojilo k jednání protokolu, tak se to týkalo pouze té části jednání. Takže jsme dosáhli hodně pokroku, zejména v té části týkající se umluvy. Před COP16 práce na protokolu postupovala rychlejší, rychleji než práce na umluvě. Teď se to trošku vyrovnalo a my jsme udělali pokrok u umluvy. Také proto, že tam byli zástupci všech států, kterých je asi 107, 124. A rozhodnutí tady bylo dvojí. proti hlasovala pouze Bolivie, jinak všichni eh, hlasovali pro, takže to skončilo velmi úspěšně. Ovace pro předsednictví. Paní Korhola popsala hlavní aspekty. Největší úspěch byl v tom, že jsme byli schopni vyslovit příslip, a podařilo se nám postoupit s klimatickým plánem a s adaptačními technologiemi a s jejich převodem. Takže na závěr mohu říci, že se zlepšila důvěra v tento rámec OSN a tentokrát také Čína a Spojené státy byly, měly mnohem konstruktivnější přístup. I to předsednictví EU, tedy belgické předsednictví, v té době bylo velmi efektivní a měli jsme pravidelné briefingy a tak dále. Takže jsme se dohodli na několika blocích, které potom budou součástí konečné dohody. Já doufám, že to je dobrý základ pro další jednání. No a že se podaří přijmout dohodu na příštím zasedání COP. Děkuji vám. Já musím upozornit na jednu věc a sice, že od třetí na 12 přijde maďarský ministr a do té doby nám ještě zbývají tři body projednat, takže bych byl velmi rád, kdybyste um, se vystačili s jednou minutou, až budete hovořit. Pan kolega Belet a potom pan kolega Matiasov. Děkuji, pane předsedo. Jenom dvě minuty. Dovolím si okomentovat výsledek konference pro ty, kteří tam nebylo, nebyli, aby se vědomili, z čeho se skládá program a co jsme tam dělali. Je nás tam 12 za výbor ITRE. Jak říkala paní Karvalo, tak eh, jsme pracovali ve třech pracovních skupinách. Jednak to byla průmysl, technologie, odlesňování a třetí se týkala tržních mechanismů a mezinárodních organizací. A myslím, že ta výměna názoru byla velmi kvalitní. Měli jsme několik jednání s americkou delegací, s japonskou delegací, eh, také s poslanci z Brazílie, Jižní Afriky a z Mexika. Brazílie eh, měli velký zájem o například export evropského modelu. Takže to jsme dělali také během náštěv na různá místa, to byly workshopy, které byly otevřeny všem účastníkům konference. Jeden workshop se týkal energetické účinnosti, tomu předsedal pan Leinen z výboru Envy a potom tam byl workshop o snižování emisí v letecké a námořní dopravě. To byla skupina, které jsem předsedal já. A myslím, že to byla velmi dobrá příležitost pro export našeho modelu. Výsledek COP16, jak už tady bylo řečeno, byl takový, jaký byl, to už jsme tady slyšeli, takže na závěr chci říci, že bych chtěl poděkovat pracovníkům sekretariátu Georgesovi a Edvinovi. Jsou to lidé, kteří jsou vždy k dispozici, je možné se na ně spolehnout a opřít se o ně. A chtěl jsem to ještě jednou zdůraznit. Děkuji vám, pan Matias. Paní Matias. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Chci také poděkovat všem, kteří byli do této práce zapojeni. Myslím si, že to je skvěle odvedená práce. A souhlasím s tím, co řekla paní Korhola, protože to je poměrně věrný obrázek toho, jak to v Cancúnu probíhalo. Určitě souhlasím s tím, že Eh, je třeba o tom dále hovořit, ale hlavně je třeba hodně pracovat. A to eh, se především týká také toho eh, hledání nových forem energie. A všichni E, pracujeme tvrdě na tom, abychom dosáhli těch dohod a aby se také podařilo dosáhnout dohod e, s Jižní Afrikou a dalšími zeměmi. Velice vám děkuji a tak přistoupíme k dalšímu bodu, bodu 15 Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací. Prosím kolegu Charles Chichestra, který je naším zpravodajem. Děkuji, pane předsedo. E, tato zpráva či soubor zpráv se týká agentury e, pro bezpečnostní, e, bezpečnost sítí a informací. Někteří kolegové si možná vzpomenou na minulé volební období, kdy po určité diskuzi byla, byl agentuře prodloužen mandát. Teď jsou tady tedy další návrhy Jedním z nich je vlastně e, taková zpráva o revizi roli a úkolů e, agentury a druhý návrh se týká omezeného prodloužení mandátu agentury. Změna by byla taková, že podle stávající situace by mandát měl skončit v březnu 2012 a a návrh je prodloužit mandát do září 2013. Eh, a eh, jak komise také uvedla, eh, to by bylo pro případ, že nebudeme schopni pokročit tak rychle, jak by bylo žádoucí v tom zásadním návrhu o podstatě celé agentury. Takže Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat eh, hlavně stínovým zpravodajům. Došlo ke dvěma jednáním s nimi a na tom druhém nedávném zasedání proběhla poměrně užitečná diskuze ohledně všech těchto otázek. Chtěl bych hned z kraje říci následující. Je tady jedno zásadní téma, které eh, vlastně návrh komise nepokrývá a přitom je třeba se s ním nějak vypořádat e, když jsme se naposled e, dívali e, na nařízení ohledně této agentury, tak se to nepodařilo vyřešit. Jedná se o sídlo této agentury. A já musím říct, že to je upřímně řečeno naprosto ústřední eh, otázka, eh, pokud hovoříme o operativnosti celé agentury a eh, musíme to řešit. A mohu jenom vyjádřit své politování, politování že toho zatím E, nebylo dosaženo. Vznikla tady řada studií, včetně e, naší studie e, ve sněmovně Lordů, další studie ve členských státech a všechny se soustředili na otázku sídla agentury. Hovoří se o Krétě, to je nádherné místo, kolegyně a kolegové, já to mohu jenom potvrdit, byl jsem tam. Nicméně je to skutku trochu daleko výrazně daleko a dost dlouho se tam člověk eh, eh, dostává, dost dlouho tam cesta trvá a to výrazně eh, ovlivňuje operativnost agentury, pracovní podmínky a další věci. Musíme tuto věc se sídlem vyřešit také proto, že podrobnosti které obsahuje smlouva s tím přijímacím státem, nebyly eh, všechny naplněny. Já vím, že tam existují eh, velké výzvy, že eh, řecké orgány mají řadu problémů v současné době, nicméně určité závazky byly stanoveny a ty věci nebyly splněny. Takže při studiu tohoto návrhu, při prodrobném zkoumání tohoto návrhu máme možnost všechny tyto věci eh, znovu probrat. Toto je taková první výměna názoru, pane předsedo. Nechci jít do velkých podrobností, protože času mnoho není. Ale chtěl bych říct jednu věc. Navrhoval bych, abychom postupovali eh, následně. Ten první návrh ohledně krátkodobého prodloužení mandátu tam bych byl proto, abychom to projednali v co nejkratší lhůtě, jak je jen možné. Abychom vyslali jasný signál pracovníkům agentury, že agenturu podporujeme a že chceme, aby pokračovala ve své práci. Nicméně, že si také přejeme, aby došlo k určité restrukturalizaci a tam potřebujeme trochu více času a ona také, aby se e, tyto změny provedly. Je to skutečně e, situace složitá a komplikovaná, e, protože agentura se zabývá věcmi, které jsou z hlediska členských států nesmírně významné. Eh, bezpečnost informací, eh, kyberbezpečnost, eh, to je ten přesný termín. A my určitě nechceme, aby se změnila role agentury do té míry, že by tady nastávalo jakési překrývání s národními agenturami. Chceme, aby tady byla ta evropská přidaná hodnota, chceme, aby agentura fungovala jako koordinátor a chci říct, pane předsedo, že Evropská komise eh, v tom svém návrhu eh, přináší eh, celou řadu témat, které se týkají fungování agentury. A nic z toho se netýká sídla, proto jsem o sídlu hovořil jako o první věci. Ale ty další body jsou diverzita a fragmentace národních eh, Eh, národních situací, nedostatek spolehlivých údajů a omezené znalosti o problémech, které vznikají, eh, nedostatek eh, povědomí o rizicích a analýzách. Pak je tady ještě ta mezinárodní dimenze problémů se sítěmi a způsoby spolupráce, které je třeba změnit, aby bylo možno adekvátně plnit E, zadání. Každopádně je také zapotřebí více účinné akce proti kyberzločinům, e, kyberkriminalitě. Takže to jsou stručně řečeno problémy, které detekovala komise, které je třeba řešit e, zásadnějším způsobem, v zásadnějším návrhu. A proto Eh, chci říct, že ano, je třeba o čem diskutovat, ta témata tady jsou, ale my je dneska eh, nemůžeme eh, všechna probrat a proto bych chtěl požádat koordinátory, aby proběhlo takové minislyšení k této tematice, kde bychom se obrátili na určité experty E, nezávislé experty, kteří by se e, pokusili se na věc podívat nezávisle e, z určitého odstupu a chtěl bych toto provést, abychom se sami ujistili o té situaci a zároveň bych chtěl požádat komisi, aby nechala vypracovat eh, krátkou, ale eh, účinnou studii k této věci, abychom měli více podkladů. Měl jsem již před běžné jednání s maďarským předsednictvím a E, Maďaři e, e, jádřili názor, že by bylo dobré, kdyby se toto uzavřelo za jejich předsednictví. Nicméně já jsem je v tomto směru ujistil, že téma je velmi závažné, velmi citlivé a že pokud se jí máme zabývat opravdu do hloubky, tak si nemůžeme představovat, že tuto práci dokončíme dřív, než někdy v druhé polovině tohoto roku. Každopádně eh, ten časový harmonogram je něčím, pane předsedo, o čem patrně budeme ještě v klidu diskutovat během jednání koordinátorů. To teď asi probírat nemusíme. Takže z mé strany je toto eh, zatím všechno. Určitě jsem celou řadu věcí nezmínil, ale kolegové to nepochybně vyzdvihnou a jak jsem řekl, je to otázka sídla, kterou musíme skutečně se snažit vyřešit. Děkuji za pozornost. Chtěl bych vás ještě jednou poprosit o stručnost Kristian Ile, paní Tikao a paní Valeau. A potom nezapomeňte, máme jednoho hosta a maďarského ministra Christiana Weiler. Děkuji, pokusím se být stručný. Nejprve eh, popis tohoto bojiště. Domnívám se, že parlament je v dobré, silné situaci a i náš zpravodaj, protože jsme viděli, že mezi koordinátory uh, a mezi stínovými zpravodaji převládá eh, schoda ohledně dalšího postupu. To je třeba skonstatovat, aby rada a komise věděli, že parlament je rozhodnut buď eh, eh, zachovat funkce schopnou agenturu, nebo v případě nouzy ji tedy eh, znovu eh, nezakládat. Je to také eh, mimořádně politická otázka, tak jste cyberwar v Estonsku, kdy na tři týdny po útocích systém vypadl. Je jeden z nástrojů evropské ekologické politiky po útaku eh, prostě nefungoval. Na tomto základě jde o otázku, zda máme efektivní strukturu v Evropské unii. Je to vysoce politická otázka a potom sídlo, zájmy různých členských států. Návrh, který byl předložen, eh, má nejprve technický charakter. To je tedy to prvé, co musíme skonstatovat. A za druhé, v v celé šíři 1 až 10. Podle mého názoru 0 je efektivita současnosti a 10 má být maximální funkce schopnost agentury s výkonnými právy a ten návrh, se, návrh komise se pohybuje u čtyřky této škály. Myslím, že tento návrh by se měl jasně rozšířit. Dva nebo tři aspekty, které jsou důležité, ale v návrhu se neobjevují. Sice ten eh, návrh vítáme, EPP eh, vítá, že se paní Krosová ujala tohoto tématu, tohoto vysoce politického tématu. Jsme rádi, že k němu takto přistupuje, ale podle našeho názoru ve zprávě chybí zcela tři aspekty. Za prvé, organizačně hovoříme o vertikálním eh, napojení ENISy, to znamená vztah eh, eh, mezi agenturou a komisí, ale musíme se podívat i na horizontální napojení. Je to otázka, že neexistuje jenom ENISA, ale také GRC, který se zabývá bez civilní bezpečnosti, bezpečnosti internetu, v jakém stavu je tato agentura vůči jiným strukturám horizontálně a potom 1,5 miliardy máme v výzkumném programu eh, Bezpečnost IT. Ještě před eh, nedávnem eh, nebyla ENISA ani ve správní radě programu. Nemůžeme mít tedy internet, který nemá vliv na 100 miliony, které vynakládá podíváme na výzkum bezpečnosti IT v Evropském společenství. To znamená, že zpráva ve své současné podobě se organizačně zabývá vztahem mezi touto agenturou a komisí, ale musíme vyřešit i horizontální vztah ENISY vůči stávajícím programům a agenturám, které mají také příslušné zdroje. Dále jde o otázku, jaký je vztah ENISY vůči ostatním mezinárodním partnerům. Americký kongres eh, vydal zákon o bezpečnosti eh, k cyber před rokem, také o standardizaci, certifikaci, o celé eh, regulační oblasti cyber security, eh, kdo je naším partnerem, jaký je vztah NISIC vůči komisi a naopak a vůči mezinárodním institucím. Třetí téma, které se ve zprávě neobjevuje, je celková otázka kritické infrastruktury v Evropě. Máme usnesení ministrů vnitř zítra, že se bude dva roky zvažovat, zda je IT v Evropě kritickou infrastrukturou. To je poněkud překvapuje a odráží to obavy členských států že své státní zabezpečovací systémy by příliš vydali do eh, oblast eh, evropského vlivu, do oblast Enisy. Eh, Ale mnohem důležitější je otázka jsou kromé ekonomiky. A tam jsme již mnohem dále ta obraná linie není na straně státu, ale u soukromých telefonních společností, u e, soukromých e, e, vývojových podniků, softwaru a podobně. Takže jaký je vztah NISI vůči soukromému sektoru? I tady můžeme zvažovat, zda má koordinační funkci a podobně. E, jsou to tedy aspekty, které se doposud v této zprávě neobjevily. Jistě jsme ochotní tyto eh, dodatečné aspekty prodiskutovat s komisí. Je třeba, aby byly zapracovány do programu agentury. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že klademe velký důraz na to, že se nám podalo dosáhnout eh, jasné parlamentní pozice mezi spravodajem a stínovými spravodaji. To se nám jistě podaří a chceme mu také dát čas, aby se postaral, aby eh, obstála Enisa i v mezinárodním srovnání. Nechceme tedy nově zakládat agenturu, ale vzhledem k tomu, že je to nesmírně politické téma, a v důsledku aktuálních událostí si musíme uvědomit, zda máme eh, efektivní strukturu, takže reakce by byla, že Evropa nemá efektivní strukturu, infrastrukturu. Děkuji, paní Tykau. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Vreau să mulțumesc domnului Chichester uh, pentru Děkuji. Já bych v první řadě chtěla poděkovat panu Chichesterovi za skvělou spolupráci. Jak už to říkali ostatní, je velmi důležité, aby parlament měl velmi silný postoj v těchto jednáních s radou a s komisí s ohledem na definitivní formu a kompetence ENISY. U bodu 15 je zmínka o krátkodobém prodloužení o pět let. Já mám ale pocit, že nám jde také o dlouhodobou strategii v této oblasti. Týká se například toho, když vyjednáváme s mezinárodními partnery o zabezpečení sítí v globálním měřítku a proto si myslím, že co nejdříve bychom měli eh, přijmout eh, to nařízení o krátkodobém prodloužení, abychom dostali všem svým závazkům. Musíme si uvědomit, že v roce 2012 vyprší ten současný mandát a pokud to neprodloužíme, tak nebudeme moci, eh, nebudeme ani mít čas na to, abychom seriózně diskutovali o eh, nějaké alternativě. Takže když to prodloužíme o pět let, eh, tak to znamená, že pořád musíme vést diskusy o úkolech mandátu Enizy a to musí být velmi důkladná diskuse. Co se týče odborníků Enizy, zapojení Enizy do různých sítí. Tady musíme myslet na rámec těch pěti let. Enisa musí mít také, eh, musí také prokázat svoji eh, kredibilitu. To si bude vyžadovat koordinace s dalšími evropskými institucemi, s veřejnými a soukromými aktéry toho titulu tedy akceptujeme prodloužení mandátu o pět let, ale za podmínky, že ještě budeme mít příležitost eh, důkladně hovořit o eh, mandátu ENISY. Myslím, že taková agentura pro kyberbezpečnost eh, musí přemýšlet v horizontu 15, 20 nebo 20 let, abychom vůbec byli vnímáni jako seriózní partner a proto je potřeba teď eh, rozšířit ty pravomoce, které NSA má. Thank you, Ms. Malian. Uh, thank you. As, um... Děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou. Chtěla bych eh, souhlasit s přístupem pana pravodaje Čestra. Potřebujeme mít eh, dvojkolejný přístup a Myslím, že bychom měli co nejdříve schválit toto rozšíření mandátu o pět let. Myslím, že bychom se také měli najít čas, abychom se v důkladě zabývali tím, jak zlepšit fungování ENISY a zajistit eh, lidské zdroje pro fungování také. Nebudu zacházet do žádných podrobností, ale chtěla jsem se zmínit o několika věcech, které by měly být předmětem budoucího poslání této agentury. Jde zejména o to určit, jak informace o veřejno-soukromých partnerstvích v EU a také na druhé straně Atlantiku by mohly být předmětem výměny. A také je potřeba hovořit o sdílení informací se soukromým sektorem. Myslím, že díky tomu aby vznikl lepší profil rizik a prioritizace eh, v oblasti zabezpečení. Je potřeba si uvědomit, že otázka bezpečnosti by měla být i předmětem vládních systémů a systému veřejných zakázek. třeba zkoumat globální infrastrukturu, zajistit eh, komunikaci v případě krizových situací a snižovat eh, závislost také na systémech eh, energií. Musíme také přemýšlet o tom, jak eh, zabránit útokům zjistit, jestli naše mechanismy, které máme, eh, jsou rozumné a jestli jsou dobře koordinované mezi členskými státy. Takže si myslím, že Enisa je potřebná, ale musíme také odvést svůj díl práce, postarat se o to, aby tato agentura byla méně byrokratická, mohla lépe a snáze reagovat, aby mohla lépe koordinovat svou práci se soukromým sektorem. Ještě eh, k té studii, kterou eh, se objednal pan Chichester. A k sídlu Enisy myslím, že příslušná diskuze by se měla zakládat na faktech. A neměla by nám bránit eh, v diskusi o skutečných otázkách, které brání fungování NSA. Neměli bychom se pouštět do politických diskusí o přesunu sídla. Děkuji. Giles, chce ještě chceš ještě zareagovat? Nejme si komise k tomu něco bude chtít říct, pane předsedo. Byl bych eh, Velmi rádi by tomu tak nebylo, protože eh, chceme dokončit projednání tohoto, tohoto bodu. Minutu, může, minutu můžete mít. Je mi to líto, ale před sálem už tady máme jedno hosta, který eh, má eh, přijít na řadu a za deset minut má přijít maďarský minister, ten už stojí za dveřmi. Takže komise. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji poslancům za diskusi. Chci jenom říci, že my přisuzujeme velkou důležitost modernizaci ENIZY. Byl velmi rádi, že pan zpravodaj navrhuje zrychlené přijetí tohoto rozšíření mandátu. A že ty zbývající návrhy eh, týkající se fungování Enisy budou projednány do března příštího roku. Vítáme, pane zpravodaji, váš přístup a rádi vás podpoříme i v budoucnosti vhodným způsobem. Děkuji za eh, vaše pochopení, teď čas. Děkuji, pane předsedo, jenom velmi stručně. Já děkuji kolegům za velmi užitečné poznámky, děkuji komisi za konstruktivní přístup a doufám, že schůzka koordinátorů bude souhlasit také s tím návrhem na minislyšení a na studii a že se k té otázce vrátíme později v průběhu tohoto roku. Děkuji vám a 28. ledna v 10 hodin uplyne lůta, abychom se v této otázce dostali k řešení. Týká se pouze o prodloužení mandátu, o nic jiného. A nyní vítám k bodu 16 našeho programu hosta, Carlos Testoridos, je to výkonný ředitel agentury pro evropský GNSS. Bez velkých úvodů pouze řeknu, že jsme rádi, že k nám přišel. Dám mu příležitost se krátce představit a zodpovědět eh, jednu či dvě otázky. Prosím o pochopení a omlouvám se, že to není dnes příliš laskavý přístup, ale nemáme mnoho času. Eh, pane Dorides, máte slovo. Uh, eh, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, dovolte, abych eh, zahájil eh, svou první návštěvu ve výboru ITRE tím, že řeknu, že si velice dobře uvědomuji, tu eh, novou institucionální eh, strukturu, kterou vytváří Lisabonská smlouva a zcela eh, prominentní roli, kterou Lisabonská smlouva přisuzuje Evropskému parlamentu v procesu spolurozhodování. A proto bych tuto svou první návštěvu ve výboru ITRE chtěl vnímat jako příležitost eh, založit eh, tradici užitečné a eh, úspěšné spolupráce s vámi během celého trvání mého mandátu. Eh, jsem přesvědčen, že vaše návrhy, myšlenky, připomínky, kritická slova budou velmi užitečná eh, jak pro eh, náš společný program, tak pro fungování agentury jako takové. Samozřejmě, že paní Niebler bude i nadále mou hlavní partnerkou, která je zástupkyní Evropského parlamentu ve správní radě agentury a e, s ní povedu neustálý dialog. Dovolte e, pár slov úvodem, abych tak trochu definoval e, pozadí toho, té výměny názoru co máme před sebou. V roce 2011 prožijeme velice důležitý rok. Eh, možná, že bych měl začít s EGNOSem. Eh, za měsíc bude EGNOS vyhlášen jako plně dostupný eh, pro užití civilního, v civilním letectví. To je velmi významná věc, protože EGNOS je úspěšným projektem. Měli byste vědět, že EGNOSu se velmi dobře daří, že má velmi dobrou výkonnost. Je to druhý systém ve světě eh, po eh, WAS, eh, americkém WASu, který vlastně ještě zlepšuje situaci vzhledem oproti GPS a my opravdu očekáváme významný, významnou změnu k lepšímu v civilním letectví více jak 500, 500 eh, eh, tedy eh, jednotlivých dílčích zlepšení je v tomto směru zaznamenáno a evropští operátoři to jistě sami pocítí. Čtyři z šesti smluv již byly podepsáno a dvě zbývající smlouvy budou dopracovány a práce nad nimi dokončena ještě před letní přestávkou. A v neposlední řadě a to je nejvýznamnější, do září letošního roku první dva satelity eh, eh, v, té, v tom režimu flight configuration budou eh, tedy vypuštěny. To je velmi významný moment projektu, protože my jsme vlastně začali s začneme tedy v září se všemi satelity. Poté E, tedy budou vypuštěny ty mini satelity e, v roce 2011, 12, 13 a počátku roku 2014 a těch prvních 18 satelitů bude na oběžné dráze e, zhruba v roce 2014-15 a budou poskytovat plné služby. Mám v tomto směru takovou určitou vizi, co se Galilea týče. Já si myslím, že tady bude potenciál pro to, aby eh, ten eh, skutečně eh, maximální potenciál byl využit ve spojení s GNSS. Co je důležité, je opravdu započít s poskytováním těch služeb v roce 2014 2015 co bude klíčově důležité. Já se domnívám, že Galileo skutečně má veškerý potenciál k proto, aby poskytl eh, realizaci cílů strategické nezávislosti a také eh, to ekonomické prostředí, které eh, v tomto směru očekáváme. V tomto kontextu Evropská agentura GNSS, která to bude dohledovat, dozorovat, bude hrát klíčovou roli především ve dvou hlavních oblastech. A tou první je bezpečnost, konkrétně Eh, co se týče fungování těch eh, bezpečnostních center a druhou oblastí je akreditace, to znamená certifikace těch bezpečnostních požadavků. A na druhé straně další důležitá oblast, kde má agentura eh, přispívat, je vlastně ta oblast marketingu celého systému. Tady stojí před námi velká výzva zvládnout ten přechod mezi tím uváděním dochodu a plným funkčním eh, režimem. Uživatel Galilea, či uživatelé, eh, jsou velmi různorodí. Galileo je takový průřezový projekt, transversální projekt, takže i v té oblasti marketingu, komercializace eh, bude agentura se snažit maximálně přispět ke zdaru. Děkuji. Velice vám děkuji a nyní se hlásí pan Glante jako první. Ano, blahopřeji k nové funkci. A Přeji vám také krásný život ve zlatém eh, městě Praha. To je tedy moje heslo. Vy jste řekl, že chcete dělat eh, propagaci Galilea. Myslím, že společně musíme dělat propagaci, aby se někteří pracovníci rozhodli odejít do Prahy, eh, do této agentury. Slyšel jsem, že je těžké tam sehnat personál, tak by mě zajímalo, zda se to podaří vyřešit. Děkuji, kolega Remek. Pane předsedo, já bych také panu řediteli chtěl eh, pogratulovat a popřát mu hodně zdaru. Eh, nejen proto, že budeme v Praze sousedi, protože já shodou okolností kousek eh, vedle toho sídla agentury bydlím už více než 25 let a potvrzuji slova pana Glanteho, že žít se tam dá určitě. A e, e, já jsem jenom se chtěl zeptat, co pan e, ředitel považuje za nejdůležitější v této první rozběhové fázi pro agenturu a pro sám projekt Galileo nebo držicových navigačních systémů. V čemu například může parlament pomoci? Děkuji. Děkuji, paní Tykau. Děkuji. Také bych vám chtěla eh, poblahopřát k vaší nové funkci a jakožto zpravodajka eh, výboru Tren bych chtěla říci, že uvažuji o aplikacích budoucího systému Galileo v dopravě a také uvažuji o systému GNSS, který může být použit v dopravě. Jistě e, infrastruktura je nesmírně důležitá, e, přináší investice, je ale možné e, investovat již nyní do výzkumu, abychom mohli také nabízet specifické služby abychom jednoho dne měli k dispozici funkční infrastrukturu a byli schopni využívat této infrastruktury. To bude možné pouze, když budeme mít různé služby, různé programy, které je třeba nejprve otestovat a potom uvést na trh. E, doufám, že budete dostatečně přesvědčiví a přesvědčíte komisi a členské státy, aby e, při přeskumu eh, v polovině období poskytli více prostředků eh, pro služby již předem, abychom mohli maximálně využít eh, Galileo a GNSS. Chtěla bych vás také požádat, abyste se zaměřil na toto rozšíření GNSS a AGNOS směrem eh, eh, na východ a jihovýchod Evropy, protože tyto regiony ještě nejsou dostatečně pokryty. Chtěla bych eh, požádat, abyste mysleli i na toto rozšíření, abychom v této oblasti měli skutečně evropský trh. A poslední otázku, která se týká mezinárodního jednání. Zapotřebí budou určité frekvence, aby tento systém fungoval. Co máte v plánu? Děkuji, děkuji, kolegyně Hercog. Thanks, Chairman. Just very short. Děkuji. Já tady vítám pana ředitele, přeji vám hodně úspěchů v budoucnosti. Jsem velmi ráda, protože si myslím, že vy budete naším strategickým partnerem, abychom přesvědčili evropskou veřejnost o tom, že je potřeba tato technologie, že by měla být spuštěna co nejdříve. Takže vám přeji, ať se vám daří eh, řídit tu agenturu s méně problémy, ať nemáte tolik problémů s eh, výborem pro kontrolu rozpočtu, abychom byli nesmírně rádi, kdyby vaše agentura s těmi prostředky, které má k dispozici, mohla přesvědčit občany, že dodrží své závazky ohledně tohoto projektu. Jednak potřebujeme ten víceletý finanční rámec, pro dostatek prostředků, nejenom pro satelitní systém, ale, jak říkala paní Tykau, také pro jednotlivé aplikace. Eh, jste tady velmi vítán, eh, vždy tady budete mít dveře otevřené a budeme se muset v budoucnosti ještě setkávat a konsultovat, abychom evropským občanům zajistili to, co jsme slíbili, abychom nepřišli o ty peníze, které už jsme do toho investovali. Děkuji vám. Já vám dám ještě příležitost zareagovat na otázky, které zazněly abychom od vás ještě tedy získali dodatečné informace. Děkuji. Nejprve k tomu, na co se ptá pan Glante, to se týká stěhování do Prahy, já jsem to řekl na úvod. Opravdu to je jedna z těch prvních eh, výzev pro agenturu. Těžko říct, jestli k tomu dojde během šesti měsíců nebo během jednoho roku. Teď to nejsem schopen říct, musím si zanalizovat nejprve ty technické otázky, které s tím souvisejí. Mohu se zmínit například o bezpečnosti. To je jeden z hlavních úkolů agentury a je potřeba si uvědomit, jestli ta budova v Praze je dostatečně zabezpečená, musí se to prověřit a mít eh, jasný plán v této oblasti. Samozřejmě ten eh, přesun bude znamenat také přesun odborných znalostí, eh, které ta agentura již má, to know-how, to je můj hlavní úkol. A já na tom budu spolupracovat s komisí. Co se týče poznámky pana Remka, jaké jsou hlavní výzvy v budoucnosti pro GSA? Jsou to ještě některé nehotové, nehotová řešení v infrastruktuře. Takže tomu budeme muset věnovat velkou pozornost, abychom dodrželi časový harmonogram, o kterém jsem hovořil, což je tedy hlavně rok 2014. A pan eh, Remek také se ptal, jak by mohl parlament podpořit eh, naši agenturu. A jak už jsem eh, říkal, myslím si, že díky tomu novému nařízení, které bylo nedávno schváleno, teď poprvé eh, bude na, ve správní radě i zástupce parlamentu. A já si myslím, že to nám dává příležitost mít eh, přehled o vývoji, o rizicích, o mm, otevřených otázkách při implementaci pro programu. A mě bude vždycky zajímat, co si bude parlament myslet o rizicích, vzhledem k tomu, že vy jste jakási anténa se k evropské veřejnosti. Paní Tykau hovořila také o nutnosti investovat do vědy a výzkumu eh, nejenom do vlastního provozu, ale také do aplikací. Chci říci, že 90% hodnoty, kterou očekáváme z Galilea je právě v této oblasti, takže eh, my si nemyslíme, že to bude ta infrastruktura samotná, ale eh, hlavně ty aplikace. A proto se na to chceme zaměřit. Musíme si uvědomit všechny ty možné sektory, kterých se to dotýká. Tedy kde budou moci být poskytovány služby a kde bude moci být využíváno těch aplikací. A to bude jeden z mých prvních cílů. Co nejlépe spolupracovat s komisí na plnění akčního plánu. Musím se přiznat, že tady je jeden kritický bod, protože bohužel eh, vzhledem k nedostatku financí, teď hovořím o rámcovém programu pro vědu, eh, tam je nedostatek prostředků na tyto účely. A my jsme se nacházíme v té eh, paradoxní situaci, kdy nejsme schopni určité věci financovat eh, v tom okamžiku, kde je proto největší potřeba a proto bychom měli co nejvíce využívat eh, různá partnerství, které máme s Evropskou investiční bankou, dalšími fondy, abychom se postarali o zajištění těchto věcí. A úplně poslední poznámka. To se týká EGNOSu. Já jsem rád, že máte zájem o EGNOS. Ten systém tady je, je potřeba ho využívat. Máte pravdu v tom, že ve východní části Evropy a na jeho jsou problémy s pokrytím. ale myslím, že už jsou vyjasněny požadavky týkající se územního pokrytí. Je to jedna z hlavních priorit komise. A očekáváme, že do roku budeme moci pokrýt zbývající země v Evropě. A na úplný závěr ještě eh, poznámka k frekvencím. Potřeba říci, že Galileo má tu výhodu, že je plně interoperabilní s GPS. To je jedna z jeho hlavních výhod, co se týká datových formátů, frekvencí a umožní to dokonalou interoperabilitu. I když ne bude spuštěna plná konstelace, tak budeme pořád mít eh, prospěch z velmi konkrétního zlepšení v této oblasti. A tato interoperabilita dnes nepanuje se eh, ruským systémem GLONASS a s tím čínským kompasem. To jsou věci, o kterých je potřeba dále přemýšlet. víme, že určité frekvence využívá Čína a tím se teď zabývají nejvyšší místa v komisi. A úplně poslední připomínka se týká budoucnosti agentury. My bychom byli rádi, kdyby se neopakovaly eh, problémy z minulosti u některých agentur. Já jsem poslední dva roky pracoval v komisi, takže vím velmi dobře, jak to tam chodí. To je velmi cená zkušenost, kterou přináším. Propojení s komisí je velmi úzké. Já si myslím, že to je výhoda, ale to je potřeba eh, se vzájemně respektovat. A na závěr bych chtěl říci, že komisař Tajany minulý týden ve Štrasburku představil zprávu, která obsahovala střednědobou revizi o čem by měla ještě diskutovat eh, rada s parlamentem a která souvisí s budoucností systému Galileo. Tady jde hlavně o dvě otázky. Jde o financování v dlouhodobém výhledu a o řízení. To jsou samozřejmě otázky, které spolu velmi úzce souvisejí. Já udělám všechno, co budu moci pro to, abych tuto diskusi také ovlivnil. Jde o budoucí využívání Galilea. A naše agentura by v tom mohla hrát velmi důležitou roli. Eh, Pane Dorides, dovolte, abych vám velice srdečně poděkoval jménem našeho výboru za to, že jste se dnes dostavil, byl jste k dispozici, zodpověděl naše otázky. Také bych chtěl říci, že budeme jistě dobře spolupracovat, tedy zejména ti kolegové, kteří se intenzivně zabývají těmito tématy. A děkuji vám za pochopení, že jsme dnes museli postupovat trochu rychleji při jednání, ale myslím, že bylo pro nás, pro všechny užitečné seznámit se s doplňujícími informacemi. Přeji vám úspěchy ve vaší práci a těším se na dobrou spolupráci. Děkuji. Děkuji.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 Äh, Budeme pokračovat v debatě. Chtěl bych přivítat pana ministra Čefalvaje. Doufám, že jsem alespoň trochu dobře eh, vyslovila vaše jméno maďarského státního tajemníka pro strategické záležitosti odpovědného za oblast průmyslu a výzkumu eh, v rámci eh, úřadujícího předsednictví. Trochu jsme se opozdili, bude tedy málo slov na úvod. Máte přímo příležitost přednést několik myšlenek a potom kolegové budou klát otázky. Děkuji a těším vás. Vítám vás. Děkuji, vážený pane předsedo, Zdravím vás, dámy a pánové, poslankyně a poslanci Evropského parlamentu. Dřív než se budu zabývat eh, konkrétními tématy, dovolte, eh, abych eh, řekl, co si myslím, že oč jde, když hovoříme o průmyslu a výzkumu. Je tady celá řada závěrů, z kterých se musíme poučit. Například skutečnost, že je třeba těsněji spolupracovat v <laughs> daňové politiky. Uh, Je tedy třeba z toho vyvodit uh, závěry. Já bych uh, vás chtěl upozornit především na tři hlavní body. Za prvé, je třeba se soustředit na fiskální stabilitu při řešení krize, ale přitom nesmíme zapomínat na to, že je třeba zvýrazňovat a zvětšovat konkurenceschopnost, protože bez toho se evropská ekonomika neposune, nebude růst, nevyřešíme ty daňové eh, nevyvážené situace. Pak je tady eh, zase známé, a je k tomu plno důvodů, že tady vlastně rostou možnosti pro růst. Jsou tady nové inovativní eh, eh, postupy, nové procesy a budoucnost eh, možná bude zelenější, doslova i obrazně. Eh, pak je tady ještě eh, jedna věc. Normativní požadavky pro růst a zaměstnanost musí být udržitelné. Nemůžeme si eh, hrát se slovy, ale růst bez rostoucí zaměstnanosti je růst bez radosti to jsem přesvědčen. Takže eh, hospodářské problémy nikdy nezačínají s ekonomikou, ty mají většinou mnohem hlubší eh, zdroje, hlubší eh, prameny, hlubší kořeny v lidské podstatě a je třeba na ně reagovat politicky, a to jak na úrovni členských států, tak Unie. Budeme hledat ty správné e, odpovědi, ale k tomu je třeba si uvědomit, že tady existuje e, velká výzva. Nesmíme Eh, musíme vidět tedy jak věci v mikrosféře, tak mít dlouhodobý eh, pohled. Nesmíme eh, hledět na stromy a nevidět les a naopak. Je třeba si uvědomit, že strategie 2020 není jenom přímým jednoduchým pokračováním Lisabonské strategie. Je to velmi silná strategie, která je opřena o silnější vládnutí a která se těší eh, podpoře a bude prosazována. Když se tedy díváme na ty stromy, tak vidíme takzvaný evropský semestr, který má eh, přinést tu dimenzi ex ante evropské hospodářské eh, koordinaci. ECOFIN v tomto směru má integrační a eh, vedoucí roli, ale další formace rady jsou také důležité. Vždycky bude důležité vést strategické diskuze a stále se zaměřovat podívat na hlavní orientaci evropské ekonomiky a na eh, soudržnost, na inovativní unii, na integrované politiky. Když se pak podíváme na ty stromy ještě z větší blízkosti, tak vidíme ty jednotlivé e, tematické složky. Některé jsou staršího data, jiné novější. E, evropští e, občané a podnikatelé nečekají nic méně, než že se nám podaří dotáhnout do konce ty otázky, které jsou již dlouhodobě otevřené a odpovědi na nové výzvy. Takže, dámy a pánové, musím říct, že ta tady vidím tři hlavní principy, které bych chtěl sledovat během našeho předsednictví. Já si myslím, že jsou to principy, které jsou zásadní pro obnovu Evropy. Za prvé, a to je jednoduché, ať jsou podniky méně nákladné napříč Evropou. Zrušme o e, překážky a e, umožníme podnikům, aby e, fungovaly za menších nákladů a aby byla zvýšena zaměstnanost. Tady nepotřebujeme nějakou podrobnější, čím dál tím podrobnější regulaci, potřebujeme opravdu překonat ty překážky. Eh, myslím si, že jsou tady ale věci, které musíme eh, také eh, dodržovat. Musíme se snažit zamezit dalším nákladům v těch správných poplacích, řešení problémů je také důležité. Musíme být v tomto směru ambiciozní a ti, kteří vytváří ekonomické koncepce, si musí vždy položit otázku, zdali to, co tvoří, je nápomocné podnikatelskému prostředí či nikoliv. A tady bych chtěl zmínit některé důležité věci. Například zákon o, e, nebo akt o malých a středních podnicích malé a střední podniky bojují e, s přístupem k finančním zdrojům, mají velké administrativní překážky a také nízký inovační potenciál. A důvod e, k tomu je v samé podstatě těchto malých a středních podniků. Hlavní jejich problém je ne to, že jsou malí, e, malé podniky, ale že jsou prostě osamocené, nemají za sebou žádný politický hlas, který by je eh, podpořil, který by eh, prostě na jejich, eh, jejich jménem prosazoval určité věci. A proto potřebujeme v tomto směru něco udělat. Potřebujeme být aktivní a dosáhnout toho, aby i tyto malé a střední podniky měly sníženou administrativní zátěž, větší přístup k finančním zdrojům, zdrojům, větší přístup k zahraničním trhům a e, také silnější, e, silnější inovační e, potenciál víte, jak dlouho už se říká small is beautiful. Zároveň si také myslím, že bychom měli umožnit těmto podnikům, aby se rozvinuli, aby se zvětšili, ale i když malé znamená hezké, tak je třeba, aby i malé bylo silné. Takže podpora e, trhů a zjednodušení regulačního rámce, regulačního prostředí, to je e, důležité. Maďarské předsednictví chce právě tuto příležitost, eh, tu revizi v polovině období eh, aktu o malých a středních podnicích eh, využít k přesně těmto cílům. V květnu chceme na radě stanovit další cíle pro malé a střední podniky a chceme s kolegy ministry neformálním způsobem projednat na maďarské půdě tyto věci, předjednat je. Pak chci říct, že je také důležité posílit inovační kapacitu. To je důležité opatření pro, v rámci aktu o malých a středních podniků. Koordinace mezi těmi klíčovými iniciativami, iniciativami se také zdá čím dál tím významnější. E, my budeme mít 24. a 25. května konferenci o malých a středních podniků. Tam bude předána také cena, eh, evropská cena a, eh, pro malé a střední podniky a eh, budou tam projednány všechny tyto důležité otázky. Je třeba si také uvědomit, že potenciálu se nám nepodaří využít plně, pokud bude trh rozčleněný, fragmentovaný. Je třeba v tomto směru věci také zlepšit. Dělba práce může být zdrojem produktivity, ovšem ona je omezená rozsahem trhu. To znamená, že my nemůžeme plně využít to, co by mohlo být využito vzhledem k jednotnému trhu a dělbě práce. Právě protože trhy již jsou fragmentovány nejenom, že má, je tady celá řada negativních důsledků takovéto fragmentace. Znemožňuje se další investování, zvyšují se ceny pro spotřebitele. Fragmentování eh, trhu znamená vlastně eh, zneužívání eh, trhu a znemožňování Eh, dalšího růstu. Takže je třeba si znovu a znovu pokládat eh, otázku, co učinit pro to, aby se fragmentace zastavila, aby se eh, situace na trhu narovnala. Měli bychom se tady soustředit na další významnou otázku. Evropský výzkumný prostor, to je takové další důležité téma pro e, e, tuto e, diskuzi, ale zatím ta výzkumná pracoviště pracují odděleně, takže se věci překrývají a to je nepřijatelné v současné době a abychom se zabývali řešením e, fragmentace trhu, tak se také zaměříme na hodnocení sedmého výzkumného e, programu a v tomto směru expertní studie byla již e, vypracována v listopadu publikována a teď se o ní diskutuje. Jako profesor ekonomické geografie mám pro tyto věci velké pochopení a myslím si, že by Evropa Evropa měla eh, sloučit všechny tři aspekty výzkumu, to znamená věda pro vědu samou, eh, věda pro konkurence, schopnost eh, a věda pro společnost, pro občanskou společnost. Tyto všechny tři oblasti by měly mít své vlastní programy, své vlastní agendy. Až se podíváte na tuto průběžnou zprávu, tak tam najdete určitá doporučení a zjednodušení eh, je jedno z důležitých témat. Měli bychom učinit vše proto, aby se eh, třeba i otázka veřejných zakázek eh, dostala do trochu jednodušších rámců. Pak je tady další zásadní otázka, do, doporučení vytvořit prostor pro zvýšenou účast členských států, které jsou podzastoupené, nedostatečně zastoupené. Jsou to především země střední a východní Evropy. Pokud se podíváte na jejich podíl, eh, tak ten je skutečně mnohem menší, než by odpovídalo jejich velikosti. A v tomto směru chci říct, že zorganizujeme Eh, konferenci 24. a 25. února a tam bude velká příležitost eh, projednat doporučení a celou eh, zprávu k sedmému rámcovému programu. A březnu 18. března navrhujeme takovou výměnu názorů a pravděpodobně tedy i závěry rady. Pokud se podíváte na těch deset doporučení, tak tam uvidíte určitá doporučení, která jsou propojena s budoucností. Já bych se v tomto směru zmínil o třech. Úrovně, eh, úroveň financování by měla být alespoň za, eh, jištěna na stej, ve stejné výši eh, nezávislí experti to takto také doporučují. Za druhé, je třeba eh, zvýšit důvěryhodnost a tady bych chtěl eh, na vás eh, tady bych vás chtěl informovat, že v Dubnu na neformální radě bychom rádi zahájili první diskuzi mezi ministry ohledně MPA, to znamená o tom, jak by měla vypadat budoucnost podnikání by tedy nemělo být tak nákladné, trhy tak rozčleněné. To všechno, pokud bude narovnáno, povede k zvyšování zaměstnanosti. A tady si myslím, že je třeba, aby eh, existovala skutečná komunitární politika, která by umožnila zvyšování konkurenceschopnosti Evropské unie napříč eh, globální eh, světem. Přestože tady jsou inovativní kroky, tak jsme Evropská unie je trochu pozadu a e, v tomto směru strategie 2020 musí být ještě realizována, aby tady e, byly eh, ty nepopiratelné úspěchy v laboratořích přetaveny do konkrétních výsledků v praxi. Prosperita v Evropské unie eh, bude zachována pouze tehdy, pokud se Evropská unie bude i nadále řadit k nejinovativnějším eh, oblastem ve světě. A teprve pak bude možné, aby tady kvetl průmysl a další odvětví. Proto si myslím, že tato iniciativa je velmi důležitá důležitá a také je to pro nás prioritou. Rada pro konkurenceschopnost eh, přijala eh, závěry ohledně eh, inovací a maďarské předsednictví by ten tuto akci chtělo vést dál. Jedná se o evropské partnerství, které je pro nás velice důležité a chceme i v dalších oblastech být aktivní, konkrétně v řešení otázky aktivního stárnutí a tak dále. Budapešská instituce teď vytváří agendu pro eh, inovativní strategii a my budeme tuto práci sledovat zblízka. E, takže ty společné iniciativy jsou pro výzkumnou a inovativní činnost na evropské e, půdě velmi důležité a přispívají k další strategii. Základní suroviny, to je také klíčová otázka pro maďarské předsednictví, protože se domníváme, že bychom měli zajistit lepší a větší bezpečnost v dodávkách pro Evropskou unii. Čekáme na sdělení komise eh, po eh, akčním plánu eh, z roku 2008 a budeme připraveni také tomuto tématu dát prioritu a Rada pro konkurenceschopnost se tím nepochybně bude zabývat poté, co eh, tedy bude předložen příslušný materiál ze strany komise. Dámy a pánové, dnes Evropa eh, čelí závažným výzvám, které si od nás vyžadují velké úsilí. Nemůže mít nějaké skromné ambice. Eh, Evropa musí být silnější. To je moto maďarského předsednictví. Evropské společenství prostřednictvím všech svých členů musí odrážet také E, aspirace a e, tužby e, všech jednotlivých občanů. Tak toto také bylo řečeno již mnohokrát. Měli bychom si uvědomit, že Evropa patří všem svým občanům a musí odrážet jejich cíle a tužby. Já jsem přesvědčen, že Evropská, že Rada pro konkurenceschopnost a Eh, Evropský parlament musí těsně spolupracovat. Pokud budou stát bok po boku, tak se nepochybně podaří lépe, lépe věci eh, řešit je třeba eh, pomoci podnikům snížit jejich náklady, je eh, třeba řešit otázku eh, fragmentovaného trhu a další, které jsem zde zmínil. Pokud se nám toto podaří, tak učiníme víc, než je naším dílem práce pro Evropskou unii. Chtěl bych také, dámy a pánové, vyjádřit vděk předchozím předsednictvím belgickému a španělskému, které s námi těsně spolupracovali a které tolik vykonali v těch oblastech, které které mám na starosti. A chtěl bych říct, že se pokusíme s vámi pracovat v těsné součinnosti ve všech těchto oblastech. Rovněž učiníme maximum proto, abychom do praxe uvedli eh, ten eh, přístup tria eh, s polským a dánským předsednictvím s následujícími dvěma předsednictvími. Děkuji za pozornost a čekám na vaše dotazy. Herzlichen Dank. Velice vám děkuji. Mám již první přihlášky o slovo, ale poběží stopky, jinak to nejde, takže máte minutu na otázky. Pan Kuk je první. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za úvodní proslov. Úvodem bych chtěl říci, že mě velice těší, že úřadující předsednictví rady Maďarsko se nesnaží nosit dříví do lesa, že toto předsednictví se chce také zabývat výzkumem a vývojem navzdory finanční krizi. Myslím, že všichni souhlasíme s tím, že musíme vytvořit jednotný trh bez překážek, eh, kde eh, bude vládnout mobilita ve výzkumu a v inovacích. Ještě tu jsou značné rozdíly mezi starými a novými členskými státy. Co může vaše předsednictví učinit proto, aby eh, byly stejně eh, v různých výzkumných programech eh, zastoupeny eh, staré i nové státy. Děkuji, kolega Bytykofer. Tak to bude těžké, pane ministře. Velice nás těšilo, že jste tolik hovořil o inovacích. Vaše moto inovace na místo administrativy tomu nerozumím. To je jako na místo Vánoc klobása a sír. Chtěl bych vědět, jaký význam při této inovační eh, eh, politice přikládáte místní ekonomice. O tom jste nehovořil. Dále jste říkal less cost, menší náklady pro podniky. Podle Miltona Newtona Friedmana platí platí, že když to bude pro podniky levnější, kdo to má zaplatit. A dále eh, v FP7 politika výzkumu. Jste hovořil o trust-based approach Ludwig Erhard, kdy se řekl, eh, důvěřuji, ale prověřuji kolik eh, nesprávně vynaložených prostředků chcete eh, dopustit v rámci tohoto přístupu. A nakonec SPA ve vztahu k malým a středním podnikům jste hovořila velice liricky. Chcete eh, překonat jejich osamost cení, ale neřekl jste nic konkrétního z hlediska rozhodnutí rady. To bylo nejenom rychlé, ale vůbec, paní Cavalio. Thank you very much. Uh, Děkuji. Děkuji za to, že jste sem přišel. Děkuji, že jste tak eh, zúrazňoval zjednodušení pro podnikatele a zjednodušení v oblasti vědu a výzkumu. My jsme nedávno schválili zprávu, kde Předkládáme doporučení komise, trváme na dobré implementaci. Komise snad ta opatření začíná implementovat, ale potýkají se s problémy na půdě rady. Ne na radě pro konkurenceschopnost, ale na radě ministrů financí, zejména v otázce tolerovatelné chyby, no, tolerovatelné riziko chyby takže bych mě zajímal, co si o to myslíte. Děkuji vám, paní Hercog. Děkuji, pane předsedo, pane státní tajemníku. Vy jste první, komu jsme měli příležitost tady zatleskat během maďarského předsednictví, takže eh, vám děkuji, že to, že jste přijal naše pozvání. Já vám děkuji za to, že jste pohovořil o prioritách maďarského předsednictví. Jedna z největších potíží je otázka zadlužení nejenom na finančních trzích, ale navzájem. Určitě o tom ještě uslyšíme. Kromě schopnosti inovací musíme také zlepšit schopnost absorbovat inovace u malých a středně velkých podniků. To je součást digitální agendy. Kolikrát eh, ty podniky nemají dostatečné technologie. Já jsem velmi ráda, že v květnu se bude konat eh, konference o malých a středně velkých podnicích ale moc mě netěší, že se každý rok pořádá týdenní konference podobného typu. Teď to bude pořádat polské předsednictví, možná, že k tomu budete chtít také něco říct, jak k tomu došlo. Pane ministře, teď je řada na vás. Máte nějakou odpověď? Já se o to pokusím. Pokud eh, dovolíte, tak budu hovořit eh, maďarsky. Já jsem hovořil o tom, že bychom neměli ztrácet ze zřetele les pro stromy. Eh, to je někdy těžké, když se vidíme, kolik otázek musíme řešit, kolik jich já mám sám na stole. Já předsedám Radě pro konkurenceschopnost, což je průmyslová politika, a spousta dalších věcí. Já se ale vždycky snažím mít na paměti celou šíři problému. Otázka se týkala zprávy související se sedmým rámcovým programem pro vědu a výzkum. Tady jde o to, aby vědecké instituce Eh, například ve střední a východní Evropě se také mohli účastnit financování. Já jsem například hovořil s profesorem Beckem z londýnské eh, ekonomické školy. Ptal jsem se, v čem spočívají největší problémy. Těch důvodů je celá řada. Jde o to, že Existuje v oblasti průmyslové politiky velká potřeba eh, financová vědu a výzkum vzhledem k tomu minulému vývoji. Eh, já i ostatní ministři potvrdili, že eh, kolikrát neexistuje doprovodná infrastruktura díky která znemožňuje vědcům eh, práce kolikrát. A to je důležitá věc. Měli bychom se myslet nad tím, jak rozšířit infrastrukturu, abychom mohli podpor, podpořit a zlehčit práci vědeckých pracovníků. Takže tady máme na jedné straně sedmý rámcový program, a v rámci něhož chceme vytvářet jakási střediska excelence. Kolikrát to ale znamená, že je potřeba vybudovat základní infrastruktura. Infrastrukturu. jsou předkládány úspěšné žádosti o takové projekty, 15 až 20 z nich je úspěšných, samozřejmě eh, ne ze všech eh, těchto míst se stanou střediska excelence. Největší problém ale ve východně a střední Evropě je právě chybějící infrastruktura. A teď budu mluvit německy. Eh, Inovace místo administrativy. Toto moto velice dobře vystihuje situaci, v níž žijeme, protože když se podíváme, kolik času tráví vědci a badatelé eh, s formálními záležitostmi, tak je to velmi mnoho a přitom jim zbývá málo času na skutečný výzkum. V mnoha případech, když eh, vědci vidí, jaká je čeká přípravná fáze, tak se cítí odrazeni od vlastního výzkumu. A o tom jsem již hovořil. tyto administrativní kapacity chybí ve e, e, východních a jihovýchodních zemích. A já souhlasím s tím citátem, že tedy žádný oběd není zadarmo. Milton Friedman to řekl takto, ale pokud ten oběd zadarmo bude, tak bude stát vlastně dvojnásobek, nebo jinak nebude mít žádnou uh, hodnotu. Takže všechno má svou cenu. Každá aktivita je do jisté míry spjata s administrativou, ale co se týče výzkumu, a vypisování zakázek v oblasti výzkumu. Měli bychom tedy zredukovat administrativu, ale ten rozdíl je jasný mezi výzkumem a inovací. Ano, rozdíl mezi financováním inovací a výzkumu je velký, pokud to mohu sformulovat jednoduše, tedy když se podíváme z čistě ekonomického hlediska na výzkum, potom eh, vynakládáme finance, aby abychom získali nové poznatky, ale inovace je něco jiného. My uplatňujeme nové poznatky, abychom eh, zase vyprodukovali peníze. Otázkou je, jak můžeme uzavřít tento okruh, jak chceme vytvářet inovativní strategie, abychom uzavřeli tento okruh. Zjednodušení Ohledně toho zjednodušování, my máme takovou pracovní skupinu na ministerské úrovni, která pracuje na e, opatřeních směrem ke zjednodušování a doufá v určité praktická, e, praktické způsoby, e, praktická řešení a vlastně složení tam kopíruje ten přístup TRIA a doufáme, že radě budeme schopni předložit nějaký soubor konkrétních opatření v této věci. A ta poslední otázka? Třetí otázka se týkala zadlužení podniků, eh, které je vzájemné. Já se domnívám, že kroky, které podniká Rada pro konkurenceschopnost v tomto ohledu, Takže je, myslím, nejdůležitější realizace. Každý člen musí dbát na pro realizaci. A co se týče malých a středních podniků, maďarské předsednictví by chtělo věnovat ústřední pozornost malým a středním podnikům a k tomu přispívá také e, snaha snížit administrativní zátěž. Chceme uspořádat některé akce O některých jsem se již zmiňoval. Z organizačních důvodů bohužel není možné zorganizovat za maďarského předsednictví týden pro malé a střední podniky. Osobně je mi velice líto, že se to již nepodařilo začlenit do našeho programu. Pane ministře, Dovolte, abych vám velice poděkoval za návštěvu. Děkuji, že jste nám poskytl zajímavé informace chtěl bych také poděkovat za to, že se podařilo s vaší pomocí eh, za tak eh, krátkou dobu projednat intenzivně spoustu zajímavých věcí. Bylo to také díky vašim přesným odpovědím. Ještě jednou za to děkuji. Mnoha kolegům to imponovalo mě alespoň, že jste k nám promluvil perfektně různými jazyky. Děkuji, těším se na spolupráci během tohoto půl roku. Snad se budeme často eh, výdat a i kolegové, kteří byli koncem loňského roku u vás v Maďarsku, si na to rádi vzpomínají. Děkuji. Darf damit die Sitzung schließen und tím eh, uzavírám naše jednání a prosím eh, kolegy, aby sál opustili velice rychle, protože se bude konat schůze koordinátorů. A eh, potřebujeme využít každé minuty, tak snad se vám podaří opustit sál velice rychle.